Schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie. Hezké dobré ráno. Srdečně vás vítám na dnešním zasedání. Vážení zamáždění, dámy a pánové, milí kolegové. Nejdříve závěry ze dvou um, Zasedání koordinátorů z 7. dubna a ze včerejšího odpoledne byla rozdána a pokud nejsou námitky eh, do 12.30 dnes, tak budou platit jako schválené. A přecházíme k hlasování. Tady jde o provádění eh, smlouvy, úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Eh, máme navrhovatele Davora Skrleče, je zde přítomen, nejdříve si ověříme zda vše funguje, zahoji hlasování. Ještě máme tady. Já už si říkám, že nám někdo schází. Tak se nám k nám ještě někdo přidal a je to vše skvělé. Výborně. A přecházíme tedy k hlasování. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 19 ve dvou částech. Kdo je pro první část? 17 byla, byla schválena, ano. Ne. 17 byla zamítnuta, ano. Přesto tedy, ano, tedy hlasujeme pro první část, to je pro. Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, to je pro. Proti, zdrželi se, to si ověříme. Druhou část ověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 14 pro, 27 proti, 1 se zdržel, je to tedy zamítnuto. 20, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 21. Ano, 21, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se schváleno. 23 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. 24 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. 26 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 1 pro, Proti? Zdrželi se schváleno. Tedy přecházíme na 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 35. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno.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 zdržel se, zamítnuto. Ověřit, ověřujeme tedy 49. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. 25 pro, 16 proti, jeden se zdržel. Bylo to opravdu nutné to ověřit. 50 ne, 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se, to si ověříme. Tedy ještě jednou 61 zahajuji hlasování.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 zdržel se schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 11 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A přecházíme k hlasování o konečném znění textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jeden na 40 pro, jeden hlas proti, jeden, na, jeden kolega se zdržel plus 1, tedy ano. 42 pro. Čímž to bylo přijato a já blahopřeji panu Škrlecovi. So, ich komme nun zur Vorstellung des Berichts. A nyní e, zpráva a výměna názoru s e, představitelem skupiny na vysoké úrovni k konfliktním oblastem. Jak víme, vznikla v návaznosti na pád letadla MH17 e, v červenci roku 2014. Tam přišlo 200 89 lidí o život, většina nizozemců a e, nizozemská vláda e, nechala vypracovat zprávu. Pan Ký rovněž se účastnil toho zasedání, na němž byla zpráva představena a tam poukázal na mnoha slabá místa mezinárodního systému výměny informací, tedy s napětím očekáváme na výstupy této task force. Jsme rádi, že jste mezi námi a prosím, máte slovo. pane předsedo, vážení členové této skupiny, vážení poslanci, je mi ctí, že mohu vám prezentovat eh, výstupy zkoumání této důležité pracovní skupiny. Vznikla, jak jste se, pane předsedo, zmínil, jako následek tragické události, ke které došlo na Ukrajině v roce 2015 a oč jsme se pokoušeli? Snažili jsme se nadefinovat, co je třeba dále udělat na komunitární úrovni, na celoevropské úrovni, abychom byli schopni na tato rizika reagovat. Bohužel svět dnes není o nic bezpečnější než včera a je docela dobře možné, že dochází už nyní bez našeho vědomí k tomu, že budeme čelit hrozbám, které budou velice podobné tomu sestřelení letadla, o němž jsme němž jsme se zabývali. My jsme naši zprávu předali v březnu paní komisařce Bulcové a rovněž jsme ji prezentovali nizozemskému předsednictví, abychom ji předložili radě, aby tam byla zvažena v rámci nařízení, základního nařízení o EASE e. a nyní ji prezentujeme i vám. Chceme rovněž reagovat na doporučení nizozemských vyšetřovatelů. Naše pracovní skupina byla složena z představitelů Evropské komise, jak Digi Move, tak Digi Home. Pak ještě tam byl představitel Evropské služby pro vnější činnost, zejména vojenští představitele e, e, ESVČ a rovněž INCENT, to je e, rozvědka či Centrum pro získávání operativních informací EU. A co je zajímavé, měli jsme rovněž představitele, jak eh, agentury eh, pro eh, civilní letectví, ale rovněž i agentur výzvědných. Měli jsme tam samozřejmě i EASu a předsedou byl Ramon Bažeman, který byl do léta generálním tajemníkem ICAO a jak víme, ICAO rovněž v tomto tématu bylo velice aktivní. Čím jsme se zabývali a co jsme zjistili? Za prvé zjistili jsme, že situace v členských státech je velice různorodá. Velice málo členských států má přístup například eh, k informacím rozvědčíků či vojenské rozvědky, které by se mohly týkat eh, konfliktů a eh, málo členských států má e, týmy, které vyhodnocují rizika a které by e, průřezovým způsobem spolupracovaly s vojenskou sférou a s e, civilním letectvím a tak dále. Ve většině členských států tomu tak není, nemají přístup k výstupům z informací, výzvědných informací ani k jiným typům informací. Co jsme rovněž zjistili? Ne všechny členské státy jsou schopny Předejí tomu, aby jejich, a to posléze vysvětlím, co, se, či, co myslím tím jejich, a rolinkám, aby přelétali nad konfliktními zónami. Ehm, zejména ty členské státy, které mají týmy pro vyhodnocování rizika a přístup eh, k vojenské rozvědce, tuto schopnost mají, ale protože většina členských států nemá tyto kapacity, tak eh, spoléhá na někoho, a to si musíme říct, na koho vlastně, k domu nebo těm členským státům sdělí, že by neměli určitou trasu létat. Mnohé naše diskuse se týkaly pojmu národních přepravců. A tady si musíme upřímně říci, že rizika, která mají dopad, či jinými slovy rizika, jimž jsou vystaveni přepravci různých eh, států, jsou různá. A v minulosti jsme byli svědky toho, že teroristé se přímo zaměřovali na daného národního přepravce. Nicméně máme už společný trh, společný, eh, společné nebe a vlastně národní připravce už neexistuje v tomto smyslu. A u malajského letu například, pane předsedo, sami jsme viděli, že eh, většina cestujících byla nizozemská. Ono si totiž můžete koupit letenku od KLM a nakonec letíte z důvodu sharingu malajským letadlem. Tedy ten pojem národní přepravce už dnes je poměrně vágní pojem v Evropě a musíme si uvědomit, že riziko, kterému čelí například British Airways, Air France či Lufthansa, se liší ve srovnání s rizikem jiných přepravců podle toho, do jaké míry je daná země nějakým způsobem účastna určitých konfliktů. Zároveň jsme trávili mnoho času diskusí nad tématem toho, zda pokud já mám informaci o určitém riziku, tak eh, jedná se o riziko pro mého přepravce či pro daný stát, jedná se riziko pro všechny přepravce, či jedná se o riziko pro pasažéry, jak s tím zacházet. A závěr zněl, uznáváme, že snad existují firmy či letečtí přepravci, kteří jsou více exponováni rizikům než ostatní. Na druhé straně však jsme svědky toho, že existuje určitý minimální, určitá minimální úroveň rizika, které jsou vystaveni, kterému jsou vystaveni všichni. A tím se musíme zabývat a právě tento typ rizika ohrozuje nás všechny a musíme s tím něco dělat. Zároveň jsme zjistili, že někde je třeba reagovat opravdu okamžitě, neprovleně. Například z posledních dvou měsíců. To byly, byla upozornění u e, vypouštění raket v Iránu. To byly zkoušky raket v Iránu a tam se nejedná o konfliktní oblast, Není to sama o sobě nebezpečné území k přeletům, přesto však tam byly balistické rakety testovány, aniž by byl kdokoliv varován, aniž by na to byly upozorněny um, úřady pro civilní letectví. Co tedy s tím? Máme nejdříve kontaktovat iránské úřady, máme pár týdnů, dnů či hodin k tomu, abychom se tím zabývali. Tam jsme došli k závěru, že máme pouze několik hodin, pokud ne pouze několik minut, abychom na to upozornili všechny přepravce, již se to týká. Témata, kterými jsme se tedy v rámci té pracovní skupiny zabývali, znějí. Je možné spolupracovat, mohou všechny členské státy spolupracovat na tom, aby vypracovali unijní vyhodnocování rizik, anebo budeme pokračovat jako nyní, kdy každá země bude vyhodnocovat svá vlastní rizika. Druhá otázka kdo by měl příslušné informace posléze šířit a jakým způsobem. To je nesmírně důležitá záležitost. Kdo je zodpovědný za co? Pokud dojde k nějaké nehodě, někdo mohl vědět, že existuje riziko a pak ty informace mohly být předány, případně předány nebyly a jak pak vyhodnocujeme odpovědnost nositele informace, případně zacházení s tou informací, což se váže s otázkou definování havarijních postupů, postupů pro havarijní či nouzové situace. Tady ten obrázek je trochu složitý, omlouvám se, ale samotný princip je poměrně jednoduchý. Nejdříve se pracovní skupina shodla na tom, že jsme všichni ochotní spolupracovat. Všechny dotčené země budou spolupracovat na tom, aby vypracovali společné celoevropské vyhodnocování rizik a vše pod dešníkem DG Home pod záštitou DG Home, což je velice významný přelom. Významný milník, řekl bych, kde všechny členské státy, včetně eh, ty, eh, které mají velice kvalitní zpravodajské informace, byli ochotny je dát k dispozici DG Home, abychom byli schopni strategicky vypracovat správné postupy k vyhodnocování rizik na celoevropské úrovni. Další věc, na které jsme se shodli, je, že výsledky takovéhoto vyhodnocování rizik budou EASO zveřejňováni v informačních bilténech. A ty budou přístupny všem členským státům a rovněž leteckým společnostem, aby byli varováni před potenciálními hrozbami při přeletech nad určitými oblastmi. Další věc, na které jsme se shodli, je, že to právě eh, letecké společnosti budou zodpovědny za to, že jakmile tu informaci dostanou, tak vyhodnotí další postup. Tedy zda snažit se mírnit riziko, jakým způsobem a tak dále. Takže velice pozitivní výstup eh, z jednání této skupiny. Nadefinovali jsme si rovněž mechanismus pro nouzové situace, který bude spočívat v tom, že nemáme-li čas, aby eh, ta skupina vznikla za účasti DG Home, je možné rychle konzultovat členské státy prostřednictvím sítě, internetu a přijít s určitým nouzovým informačním bilténem, který EASA všem zpřístupní. Byl jsem velice spokojen s takovýmto výsledkem. Na samém začátku jsme si nebyli jisti, že opravdu to dopadne takto kladně. Různá odpovědnost různých aktérů. V čem to spočívá? Doporučujeme, aby každý členský stát si uspořádal nějaký národní systém pro vyhodnocování rizik a hrozeb. Vše musí být zpracováváno nějakou vládní organizací, vládním úřadem a musí být probíráno i vládou a i s příslušnými aerolitiemi. Členské státy by měly předávat informace, které dostávají od své rozvědky s jinými členskými státy a samozřejmě, jakmile dojde k nouzové situaci, tak členský stát musí se zavázat, že bude rychle a neprodleně reagovat na informace ze strany EASI. Evropská komise by měla vypracovat mechanismus pro vyhodnocování rizik v rámci DigiHome. To už se děje, bude to určitě eh, velice dobrá záležitost pro nás. Pak operátoři mají předávat, ať už EASE nebo národním úřadům, informace, které mají a je na operátorech, aby sami vyhodnocovali riziko a aby přistoupili k nutným krokům tak, jak by to mělo být za zveřejní informace a doporučení na základě společného evropského hodnocení rizik. Také budeme zodpovědní za eh, naléhavý mechanismus naléhavé reakce. Tohle byla tedy takzvaná task force, pracovní skupina, která eh, byla sestavena ze zástupců eh, členských zemí, a nyní je potřeba přejít k implementaci. Náš plán je předložit doporučení správní hradě, která se sejde v červnu. Tam jsou zase zastoupeny všechny členské státy. Ve chvíli, kdy oni nám eh, dají zelenou, tak začneme implementovat. Musíme investovat do eh, IT infrastruktury, musíme rozpracovat sítě, ale to je určitě spíš ta jednodušší část práce. Máme takové informační brožury, které už teď používáme pro nejvě- nejrůznější typy bezpečnostních informací. Je to mechanismus, který dobře působí. My také chceme ustanovit eh, mechanismus rychlé reakce, tak abychom byli schopni rychle reagovat. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Eh, také bych vás rád požádal o podporu v eh, ohledně jedné věci. My nyní revidujeme to základní nařízení a eh, uvedli jsme takový konkrétní článek, který je výsledkem práce této pracovní skupiny a doufám, že nám pomůžete, aby to dobře fungovalo. Problém je, že prostě tyhle ty věci, které předkládají různé pracovní skupiny, potom na radě je těžké je protlačit. Některé členské státy, které třeba na úrovni té pracovní skupiny s tím souhlasily, nyní se trochu zdráhají na úrovni rady, takže to budeme muset tedy na tom zapracovat. Doufám, že nás opravdu podpoříte, protože tohle je téma, kde potřebujeme evropský přístup. Potřebujeme uh, sdílet informace, abychom minimalizovali rizika, takže o tohle tam opravdu jde. Nyní vám děkuji za pozornost a těším se na vaše otázky a připomínky. Já vám mnohokrát děkuji za eh, přednášku. Samozřejmě naši podporu obdržíte. Vy jste říkal, že, jsme přesvědčeni, že jste přesvědčeni o tom, že potřebujeme evropské řešení. Jinak se hovořilo o tom také, že se e, vlastně na tom pracuje DG Home. E, je to vlastně generální ředitelství na tomto e, DG. Je generální ředitel pan Avrapulos, který se věnuje emigraci a těmto otázkám. Také známe eh, kolegu Matiese eh, Ruteho, který eh, tam teď působí a který původně působil v parlamentu. Pan Wim van de Kamp, prosím. Dank u zeer. Um... Děkuji. Asi víte, že jako nizozemský poslanec je pro mě eh, vlastně eh, tohle, tomuto tématu se eh, věnuje tedy obzvláštní pozornost. Pan Ký říkal, že k té nehodě došlo v roce 2015, bylo to 2014. Tady musíme být opatrní, protože oběti a jejich rodiny a blízcí jsou netrpěliví. Pořád se hovoří vlastně o informacích z radaru eh, z Ruska na Ukrajině. Možná byste k tomu také mohl něco říct. Já nevím, jestli v tuto chvíli se k tomu můžete vyjádřit. Ale pokud můžete eh, cokoliv k tomu říct, abyste eh, vlastně odstranil tu netrpělivost, která už není panuje mezi oběti, obětmi a jejich rodinami. Ještě bych další věc řekl. Všechny evropské plány jsou hezké, ale je potřeba je implementovat. Takže mě nyní zajímají kompetence EASI. Pan Ký říkal, že je potřeba zajistit, aby pan Marinesku věnoval pozornost ve své zprávě těm vašim závěrům. Další otázka je otázka zdrojů, financí. Dostanete eh, dodatečné finanční zdroje nebo eh, vlastně to musíte řešit v rámci stávajícího rozpočtu? Já mám takový pocit, že ten rozpočet navýšen pro vás nebyl. Je tomu tak? A teď otázka, proč za to zodpovídá DG Home a nikoli DG Move? Můžete k tomu říci více? Samozřejmě doprava je doprava. Eh, takže eh, vlastně my odvádíme tu tvrdou práci a potom najednou za to zodpovídá DG Home, tak můžete k tomu třeba něco říct. Každopádně vážím si práce, kterou odvedlo, odvedla vaše pracovní skupina. Doufám, že se nám podaří zabránit jakýmkoliv dalším nehodám. Děkuji. Nyní Robert Zíle, prosím. Thank you, Mr. King. Děkuji. Pameký za přednášku, ale také vlastně návrh, který jste nám předložil, který vám byl velmi konkrétní. Ještě k tomu, co říkal Vim, eh, ohledně konkrétně situace MH17. V západních médiích se pořád objevují nějací svědci, kteří říkají, že ta střela nebyla vystřelena ze země, ale z nějakého letadla. Já si myslím, že to je přeci úplně šílené, po té, co už vyšetřovatelé se k tomu vyjádřili, velmi opatrně samozřejmě, ale je přeci jenom to, co jsem popsal nyní, mate nizozemské občany. Ještě k tomu systému, který byl nastaven, mám dvě otázky. Eh, předpokládám, že jako vlastně největší členský stát máte spravodajské eh, informace, eh, které jsou vlastně důležité ohledně určitých území, která jsou nebezpečná. Hmm, ale možná všechny tyhle informace se nedostanou do toho systému, takže kdo může vyhodnotit a poskytnout ty informace do toho systému EASY? Vlastně kdo z EASY hodnotí ty různé hm, informace, které přichází Protože pokud poskytnete tyhle ty eh, eh, typy informací samotným aerolinkám nebo vlastně civilním letadlům, tak oni třeba ty informace nemůžou úplně vyhodnotit. Každopádně vy jste také popsali, jak tyhle ty informace můžeme sdílet s členskými státy a s aerolinemi, ale co třetí státy a jejich aerolinky? Ten systém je vytvořen, nastaven tak, aby chránil evropské občany, ale samozřejmě oni často eh, letají s eh, cizími aerolinimy, jako je právě třeba Malaysian Airlines. Takže co můžete říct k tomu? Děkuji nyní Gezine Meissner. Děkuji, děkuji pane Ký i za liberály. Ta prezentace byla velmi dobrá, nápomocná pro naši budoucí práci. Eh, zajímá mě to tež, co Roberta Zíleho ohledně těch eh, třetích států. Hmm, já si myslím, že je dobré, že už jsme dosáhli vlastně takového určitého úspěchu, že se nám podařilo přivést členských, členské státy k výměně názoru o informaci, eh, tedy ke sdílení informací o těch rizicích. Ale samozřejmě není to všechno úplně ideální, co se týče výměny informací. Eh, to vidíme i třeba na těch eh, problémech teroristických útorků tam je vidět, že třeba všechny ty informace si členské státy prostě nevyměňují. Eh, takže potom samozřejmě máme otázky PNR, že se tedy ukládají údaje o všech evropských občanech, nejenom prostě nějakých podezřelých z teroru. Samozřejmě PNR už jsme si odsouhlasili, dobrá, a já bych se teď jako mohla ptát, kdo za vás vyjednával, kdo za to byl zodpovědný, ale to už jsou zase jiné věci. Mě teď opravdu zajímá, jakou roli bude PNR hrát. Eh, předpokládá se, že v červnu 2016 se začne s implementací. A když to bude implementováno, eh, budete potřebovat ještě nějaké další informace, nějaké nové informace o těch opravdových rizicích v konfliktních zónách? ve vztahu k konkrétním osobám. Nyní pan Kýlen. Paní, pardon. Kiitoksia tärkeistä. Děkuji za tyto důležité informace, které jste nám poskytli. Já bych mohla pokračovat v tom, co říkal právě eh, kolega Meissner. A sice, kde vlastně jsou teď největší bariéry? Zda jsou tedy členské státy, které jsou nejvíce proti společné výměně informací, které budou dělat všechno pro to, aby tomu zabránili. To bychom tedy rádi věděli, abychom také věděli, na koho se máme obrátit, mm, kde máme eh, působit na to, aby došlo k opravdové vyměně informací a aby to byl dobrý nástroj. Je důležité, abychom se nedostali do situace, kde všichni občané potenciálně jsou <laughs> považováni za teroristy. A aby to také necítili na sobě během všech kontrol. Děkuji, Karima Deli, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane Ký, děkuji za vaši prezentaci. Když si čtu vaši zprávu, tak s vámi souhlasím, když říkáte, že evropská úroveň je nejvhodnější pro řešení těchto otázek. Když každý členský stát si připraví vlastní zprávu, co se týče leteckých společností, ale jednu věc dokážu pochopit. Mám vlastně pocit, že se přidává další fáze tedy fáze eh, koordinace ze strany komise. A jak můžeme mít jistotu, že v případě krize, když je třeba rychle reagovat, tak eh, tento postup bude účinný? Proč EASA nebyla dopředu vlastně určena jako zprostředkovatel těchto úkolů pro komisi? A EASA by podle mě si skutečně měla eh, vytvořit schopnost rychle nazbírat informace v oblasti konfliktu, kdy se to stává nebezpečné pro přelety a podobně. Můžete tedy poskytnout to odpověď, pane Ký? Děkuji. Děkuji. Pan Lundgren? Nikoli. To byli tedy koordinátoři. Předtím, než dojdeme na další otázky, Rád bych přivítal eh, skupinu návštěvníků, které pozval Michal Gáler z Univerzity ve Wiesbadenu. Eh, všechny vás zde vítám na našem výboru. A nyní Jackie Foster, prosím. Děkuji. Pane předsedo, děkuji také Patriku eh, Ký za to, že mezi nás přišel. Je samozřejmě jasné, že všichni se pokusili vlastně vrátit se zpátky k normálnímu eh, životu po tomhleto teroristickém útoku. Eh, otázka je, teď si nejsme všichni jistí, co přes, o co přesně jim šlo, ale nebyla to jenom taková nějaká nehoda. Vy jste také zmínil, které DG na komisi se tím bude zabývat, tedy generální ředitelství, za to bude DG Move, eh, DG Tran. Eh, ta se, to se také zabývá eh, bezpečností na letištích ve chvíli, kdy byla nastavena agentura EASA před, před řadou let. Oni se tedy zabývali bezpečnostními otázkami na letištích, ale chápu, proč se teď hovoří i o DG Home. Já teď vůbec nekritizuji to, co jste říkal, ale přeci jenom Eh, jste zmiňoval, že se do toho zapojuje strašně moc lidí. Tak jak můžeme docílit rychlé reakce, když prostě každý den nějakým jiným směrem, jsou to agentury, orgány a podobně. Je tam eh, toho příliš mnoho. Když se díváme na hodnocení rizik, tak dobrá, na to musíme pracovat. Eh, a neříkám, že nemáme žádné odpovědi, ale vlastně to vždycky vychází z vyhodnocování rizik, ale ve finále ta aerolinka si musí udělat eh, rozhodnutí a eh, otázka je, nakolik je to na základě nějakých spravodajských informací, které dostaly členské státy. A teď máme samozřejmě také členské státy, které jsou většími cíly, eh, co se týče tedy um, zájmu teroristů o provedení útoku, když to takhle řeknu. A to, to je vlastně další výzva. Sejdeme se znovu eh, za několik týdnů. Takže tam eh, budeme mít setkání také s ICAO, kde, kde nám vlastně budou moci se k tomu vyjádřit i oni. Otázka teď je právě těch spravodajský, ohledně spravodajských služeb. Já si Otázka je, kdyby byla všechna tahle ta e, opatření nastavená, opravdu bychom zabránili tomuto teroristickému útoku? Nejsem si tím jistá, protože nemůžeme kontrolovat Rusko či Severní Koreu. Já nevím, kdy se rozhodnou e, třeba v Severní Koreji otestovat nějaké střely a podobně, takže uh, tady opravdu musíme spoléhat na to, že spravodajské eh, služby, které se zabývají bojem proti terorismu v státem, eh, opravdu pracují na plné obrátky. A jak jsem říkala, eh, některé členské státy jsou tedy, řekněme, většími prioritami než jiné. A teď je otázka, zda tyhle ty informace potom budou důvěrné, či nikoli. Tohle to jsou určitě výzvy, kterými se budete muset zabývat. Ještě třetí věc, co se týče financování EASY. Tam máte roli. Tři, čtvrtě, eh, tři čtvrtiny vašeho rozpočtu pochází z průmyslu, ať už je to z vesmírného sektoru nebo aerolinkového sektoru. To bychom mohli vyhladit také ze strany Evropské unie. Musíme se tedy eh, na to zaměřit z takového dlouhodobého pohledu, co se týče financování EASY. Protože když žádáme EASu, aby rozšířilo svou oblast působnosti, není to možné dělat bez eh, dostatečných zdrojů. Já jsem možná EASu v minulosti za některé věci kritizovala, ale prostě potřebujeme mít eh, jistotu ohledně těchto věcí. Také jste zmiňoval drony třeba. A potom máme samozřejmě nařízení o eh, EASE, já budu s tím novou zpravodajkou k, tomu, k této zprávě pro EKR a já samozřejmě také zvážím všechny věci, které jste tady říkal a e, možná se k tomu ještě detailně vrátím, možná bychom se o tom takhle mohli potom promluvit. V rámci těch eh, omezení, vymezení, která máte, potřebujete postupovat ku předu co nejrychleji, ale prostě mi dělá starosti počet lidí, orgánů, agentur, eh, generálních ředitelství, kteří se do toho zapojují. Prosím vás, kolik lidí tady musí eh, učinit rozhodnutí. To mi opravdu dělá starosti. Asi myslím, že musíme postupovat mnohem proaktivněji, než jenom takhle reagovat. Ty struktury, tak jak jsou nastaveny, vypadají strašně byrokraticky a to je vždycky prostě jeden z problémů Evropské unie. E, každopádně mnohokrát děkuji. E, je zřejmé, že také jste si e, dobře zaznamenal všechny naše připomínky poté, když jsme vlastně hovořili hned v návaznosti na ty teroristické útoky a já se těším na podobně dobrou spolupráci i do budoucna. Děkuji, Didre Klun. Thank you, Chairman, thank you, Mr. Kai, for your presentation, and I think it's, it's very... Děkuji za tuhle prezentaci. Já si myslím, že pro občany Evropy je velmi důležité, abychom měli koordinovanou reakci na eh, takovýto útok. Už dnes zase žijeme úplně v jiném světě, než eh, i tenkrát eh, v době tohoto útoku. Takže cestující nyní potřebují vědět, že na evropské úrovni se něco děje, že děláme něco na jejich ochranu. Řada lidí už tady řekla eh, spoustu důležitých věcí ohledně spolupráce, sdílení informací. To vlastně eh, podpořila, eh, podpořili i ty útoky v Paříži a v Bruselu, které jasně ukazují tu potřebu spolupráce výměny informací mezi členskými státy. Samozřejmě ne všechny členské státy mají stejnou úroveň zpravodajských a vojenských služeb. A některé české státy opravdu si chtějí e, ponechat e, některé ty e, nejcitlivější informace pro sebe. Takže to je opravdu těžké. Každopádně nám to dělá velké obavy, proto možná jste nás taky žádal o tu pomoc s tou pracovní skupinou. Také jste hovořil o samotných aerolinkách, které musí eh, rychle reagovat v rámci několika hodin či dnů, pokud jí existuje nějaký potenciál útoku nebo problém s bezpečností. Eh, z vaší zkušenosti můžete říci, jak dobře se jim tohleto daří, jak eh, dobře jsou toho schopni? Budou mít taky personál, třeba nějaké svoje vlastní spravodajské služby, nebo jak to bude přesně vypadat? určitě to bude znamenat více práce pro vaši vlastní agenturu financování a v celé oblasti bezpečnosti cestujících v letovém prospekt, prostoru a jeho bezpečnosti. To všechno bude stát peněz. To určitě nebudeme moc udělat s těmi zdroji, které máme teď. Takže eh, určitě vás podpoříme. Děkuji. Danke sehr. Jetzt Matthijs van Miltenberg. Děkuji, Matthijs van Miltenberg. Ja, dank u voorzitter. Eh, en dank Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Ký, za úplně jasnou prezentaci a myslím, že je to opravdu jasné, pan Van de Kam to řekl. Tolik měsíců uběhlo od eh, té tohoto pádu letadla, že skutečně bychom měli mít evropský eh, varovný systém. První otázka. Když eh, se formuluje takové stanovisko vůči leteckým společnostem, jaký manévrovací prostor mají tyto letecké společnosti? Neměli bychom hovořit o větší závaznosti takového stanoviska? Kdo má poslední slovo? orgány eh, civilního letectví příslušného státu, které mohou na základě vnitrostátních předpisů zakázat určité trasy pro letecké společnosti, anebo to má také funkci EASA. Já mám otázku, která souvisí s tím prvním. Když se podíváme na eh, revizi nařízení o EASA, bude to stačit? Zejména pokud si přejeme systém eh, evropského včasného varování, který umožní EASE eh, vydávat závazná stanoviska. Stačí to, anebo to stanovisko na stole by mělo být posíleno. Jaký je toho smysl? Děkuji, Petr van Dálen. Ano, pane předsedo, já mám jedinou otázku pro pana Ký. V Nizozemsku a v řadě zemí stovky blízkých a rodinných příslušníků obětí žije a čeká. To, co vy nám e, nabízíte vy, je to to, o, oč stojí, na co čekají. Je to to, co zaručí těmto osobám, že taková katastrofa se prostě už nestane. Protože právě o to jde. Došlo ke ztrátě několik stovek životů a my vytvoříme na papíře skvělý systém, alespoň se tak jeví, ale bude to stačit, abychom mohli říci všem blízkým, že to zabrání do budoucnosti, aby se opakovala taková katastrofa, že ta vojska vystřelila tuto raketu na letadlo, já myslím, že odpověď asi ne, je, je ne. Já jsem eh, působil několik let pro nizozemskou leteckou inspekci a to, co jsme zažili a co nadále prožíváme, je, že se zpravodajské služby nedělí o informace a neříkají stejné věci. Britské služby jsou mnohem lépe eh, vybaveny než britské zpravodajské služby, než bulharské eh, zpravodajské služby. A samozřejmě byl tu co mezi KLM a Malaysian Airlines, ale je to prostě neevropská letecká společnost, která měla zde své letadlo. Vložíme veškeré naděje v DG Home, já tomu nevěřím. Vytvoříme pouze další vrstvu a na papíře to může vypadat skvěle, ale nezabrání to tomu, aby nezabránilo to ztrátit stovek životů nad Ukrajinou. A myslím si, nemyslím si, že ten systém to vyřeší, protože hovoříme o spravodajských službách, které pracují odlišně a které pouštějí jenom zlomky informací, když a samozřejmě za předpokladu, za něco dostanou za to. Tak eh, doufám, že pan Ký bude moci odstranit mou velkou skepsi. Děkuji za všechny diskusní příspěvky našich členů. Teď zkuste odpovědět a rovněž i zdůvodněte, proč se tím bude zabývat zrovna DG Home a kdo, kdo k takovému rozhodnutí dospěl. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše otázky. Za prvé se skutečně omlouvám, ta nehoda se stala v roce 2014 a jsem z té četl něco jiného v materiálu. A s tím souvisí tam, tam to moje vyjádření. Mohli jsme zabránit té nehodě, aby se stala. To je otázka, kterou si klademe pokaždé, když, došlo, když dojde k nehodě. A nehoda German Wings, i tam jsme si kladli stejnou otázku. Mohli jsme tomu zabránit? Je nemožné říci, že něco takového se nestane znovu ale jenom abych vám eh, dokumentoval, jak to bude fungovat, protože už to funguje dnes. Je to neformální, používáme dobrou vůli řady lidí, abychom se dělili o informace, ale už to funguje. Co se děje? Máme zemi, která říká, máme důkazy, o teroristické skupině, která má následující zbraně a která se přesouvá do této oblasti. A to představuje riziko pro civilní letectví, například okolo letiště, nebo pokud jde o přelety na, v určité výšce, protože ty, jejich zbraně mají prostě tyto schopnosti. To je informace, která dříve byla vlastněna pouze jednou zemí, možná dvěma. Dnes tato informace je sdílená a funguje to. Zabráníme nehodám, to se nikdy nedozvíme, protože ty nehody se nestanou. Poskytujeme lepší informace o riziku leteckým společnostem? Ano, poskytujeme. Pokud víme. A to je věc, která je důležitá a já nejsem schopen říci, že této nehodě už nikdy nedojde. To prostě říci nemohu, ale děláme maximum pro to, abychom poskytovali dostupné informace relevantním subjektům. A já myslím, že to je dobrá věc. Pokud jde o přepravce z EU a přepravce, kteří nejsou z EU, my tyto informace poskytujeme informacím z EU a mezinárodním asociacím dopravců, jako je IATA. Takže to je předáno i mezinárodním dopravcům. My jednáme také s dalšími státy, abychom zjistili, zda si s námi chtějí dělit to informace a zda chtějí mít přístup k té informační síti. Také jednáme s leteckými dopravci, protože když se domnívají, že existuje ohrožení, existuje riziko, tak to bude povinné, když to slovo se mi nelíbí, ale budou mít odpovědnost za to, že se podělí o tuto informaci s jejich eh, koučerovými partnery. Takže tím vším se zabýváme, abychom pokryli co možná nejširší veřejnost. A také bereme v úvahu, že existují připravci mimo EU, kteří eh, vozí cestující z EU, kteří si zakoupili letenku u evropského dopravce, takže i to musíme řešit. Proč DG Home? Protože existuje skupina v rámci DG Home, která se zabývá tématy boje proti terorismu a potřebujete zabezpečená zařízení, eh, místnosti, které jsou proto určeny a potřebujete veškeré spravodajské služby v Evropě. A DG Move nemá přístup k spravodajským službám. DG Home a přístup k těmto službám. My dobře spolupracujeme s DG Home. Pan Matias Rüte zná velmi dobře dopravní problematiku a máme velmi dobré kontakty a dobře to funguje. Jedna z potíží, a vy jste to zmínil, je, že skutečně skupina v DG Home se setkává čtyřikrát do roka a může se také setkat spe, na specifické téma, tak jak se stalo například po teroristický útok na letoun společnosti Metrojet v Egyptě. Ale vyžaduje to určitou dobu připravit takové jednání a aby se všichni tedy dostali do Bruselu, případně zorganizovat eh, zabezpečenou telekonferenci. Z tohoto důvodu se zabýváme tím, že když probíhá zasedání této skupiny, tak se zabýváme se systémovými otázkami. Jaká je situace v Egyptě, jaká je situace v Pakistánu, jaká je situace v Iránu, Iráku a podobně. Jak se vyvíjí, kde se objevuje riziko. Je to vzdušný prostor, nebo jsou to spíše letiště, jak se ta hrozba vyvíjí. A na základě toho si vytváříme společné stanovisko, které EASA zveřejňuje. Takže abych odpověděl na vaši otázku, není to EASA, která dostává všechny informace ze všech členských států a potom je zpracovává a analyzuje a provádí syntézu, ale jsou to členské státy dohromady, které v, v této pracovní skupině předkládají společný pohled na riziko. My jsme v pracovní skupině eh, jednali o tom, co se stane, když nebudeme mít společný pohled na riziko. Potom bychom tu situaci v praxi řešili, ale chtěli bychom to dělat v abychom zveřejnili informaci s jednotlivými stanovisky, s jednotlivými postoji, abychom eh, dali na vědomí to, co je důležité, tedy aby přepravci měli veškeré informace, které jim můžeme poskytnout. Takže jako EASA nejsme spravodajskou službou a nechceme se stát spravodajskou službou, i když máme pracovníky, kteří mají tyto schopnosti. Ale spoléháme na členské státy, aby se dohodly na společném hodnocení rizika. Není to dostatečně aktivní v případě eh, naléhavých událostí a v posledních měsících ať už je vypuštění řízených střel nad Kaspickým mořem do Syrie, které prolétaly civilním eh, vzdušním prostorem, pokusy balistických střel v Iránu. My jsme zaznamenali případy, kdy bylo třeba reagovat eh, v hodinách a neměli jsme čas eh, procházet tím procesem s DG Home. Ale prozatím jsme vytvořili síť kontaktních míst ve všech členských státech a položíme otázku, dostaneme informaci, co si o tom myslíte, jaké je vaše stanovisko, co máme dělat. A samozřejmě nabízíme různá řešení. A to fungovalo zatím velmi dobře, protože EASA, jak v případě iránských eh, řízených střel a Kaspického moře, EASA vydala doporučení během několika hodin, takže to funguje. Zda potřebujeme. A jedna z otázek byla, zda by to mělo být doporučení, nebo by to mělo být povinné. My jsme se tím hodně zabývali a řada zemí uvádí, že my neposkytujeme eh, orgánům Evropské unie vlastně dát právo řídit naše letecké společnosti. My to děláme pro letadla Airbus. Samozřejmě, je to velmi silná odpovědnost říci, že do této oblasti se prostě letat nebude. A nebudeme to využívat často, ale nechceme tuto možnost využívat. Ale bylo navrženo ve znění, které uvidíte, eh, revizi základního nařízení, protože v některých členských státech je to jediná cesta, jak zakázat leteckým společnostem, aby létali v určených, v určitých částech světa. Například v Nizozemsku. Nizozemský, nizozemská vláda a letecké orgány nemají právní možnost zakázat eh, KLM nebo jinému dopravci létat do určité oblasti. Prostě to nejde. Ve Francii to lze, v Německu to lze, eh, ve Spojeném království to, to lze, ale nejde to v Bulharsku, v Rumunsku, ve skandinávských zemích. Musíme vzít v úvahu společné potřeby všech evropských subjektů a proto možná tuto potře- po- po- eh, možnost potřebujeme. A když ji použijeme, tak eh, se to musí opírat o širokou konzultaci všech eh, členských států a musí se shodnout na tom, jak postupovat. A to je třeba také v, v praxi zpracovat, abychom věděli, jak to bude fungovat. Vy, vy jste se ptali na nehodu let, letu MH17. My nejsme součástí vyšetřování, vyšetřovací orgán z Nizozemská předal svou vyšetřovací zprávu. Já jsem svědčil v nizozemském parlamentu před několika měsíci a nemohu k tomu nic dodat. Neměli jsme přístup k informacím, které by vrhly jiné světlo na tuto záležitost. Pokud jde o zdroje, a zda nebo ne je to v kompetenci EASA řešit tyto otázky. Myslím, že to byla vysoce teoretická koncepční diskuse s některými členskými státy, kteří říkali, že vy tohle to nesmíte dělat, protože váš mandát se netýká bezpečnosti. A já už jsem to, myslím, uvedl v tomto výboru. Otázkou je, přelety nad určitou eh, oblastí. Jde o bezpečnost cestujících. Jaká forma bezpečnosti, to je na tom nezáleží. Musíme podniknout kroky k ochraně eh, občanů. A moje odpověď vždy byla, i když to není bezpečnost eh, v tom úzkém slova smyslu, souvisí to s širší bezpečností toho letu a e, musím podniknout kroky s tím, že pokud to neuděláme v EASE, tak kdo to udělá? Bude to DG Home, bude to DG Move, máme proto nástroje a udělá to národní orgán. Samozřejmě, národní orgány to mohou udělat, ale jak už jsem řekl dříve, nestačí to a nepokrývá to vlastně e, veškeré evropské občanstvo. Pokud jde o zdroje, my spoléháme na manažery a projektové pracovníky, kteří vlastně jsou na telefonu 24 hodin denně. A zatím máme štěstí, že nedochází k příliš mnoha krizím najednou, takže nemusíme najímat eh, zvláštní týmy. Takže, se, takže to řešíme tím, že prostě lidé mají přístup ke svým soukromým telefonům a na, jsou na e-mailu, takže to, to funguje. Budeme to, pokud eh, se to, eh, pokud to bude představovat větší rozsah práce, tak bude třeba eh, vlastně bude potřeba tedy nových zdrojů, protože tato služba vlastně 24 hodin denně vyžaduje velké zdroje. A zatím tedy nepotřebujeme nový rozpočet na to, abychom toto řešili. Na okraj ano, protože to vlastně je nad rámec všech dalších aktivit. Musíme zajistit určitou úroveň zdrojů, ale já nežádám o nové prostředky, protože myslím, že to zatím dokážeme se stávajícími prostředky jsme schopni řešit. ICAO. Systém ICAO je takový, že kterýkoliv stát, který podnikl kroky vůči jiným státům, zveřejní toto v rámci ICAO. Pokud eh, Spojené státy rozhodly, že jejich letecké společnosti nesmí přelétat Syrii tak to zveřejní na internetových stránkách ICAO. A Syrie to může vetovat, což samozřejmě omezuje efektivitu systému a je to lepší než nic. A my jsme chtěli jít dále a být aktivnější, protože ICAO je systém, který je postavený na zveřejnění informací, které určitý stát přijme. My chceme to riziko eh, vyhodnocovat a varovat letecké dopravce, než uzavřeme určitý prostor třeba Děkuji. Taký, vielen Dank. Děkuji vám velice, pane Ký, za veškeré takto podrobné odpovědi. Doufám a přeji si, když k nám příště zavítáte, že to nebude tak vážná záležitost a tak tragická záležitost, ale každopádně doufejme, že zůstaneme v kontaktu a že se znovu uvidíme. Peter van Dálen ještě, pane předsedo, čtyři. Mám ještě otázky k té zprávě, která byla zveřejněna. Máme ji k dispozici? Bude k dispozici? Odpověď bez mikrofonu. Ano, je. Je k dispozici. Dobrá. Je to údajně na webových stránkách. Tam si ji najdete. Dobrá. Tedy ještě jednou srdečné díky a hodně úspěchů. Tak. Bychom mohli pokračovat. Přicházíme eh, k představení pracovního dokumentu útvaru Komise o snižování hlučnosti nákladní železniční dopravy. Prezentaci přednese Olivier Onidy za komisi. Máte slovo, jsem rád, že jste mezi námi. Thank you, chair, thank you. Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž za pozvání, za to, že jsem tady na pódiu. Asi je to z důvodu významu této tématiky, no a samozřejmě, že je to výjimečná věc a já jsem si ji všiml, že jsem zde přímo na pódium. Ano, jsem zde, abych vám prezentoval krátkou zprávu o skutečné hlučnosti to je jedna ze záležitostí, která se objevuje neustále v posledních letech a na kterou upozorňujete a kde se žádá politická iniciativa. Na konci loňského roku jsme přispěli pracovním dokumentem k této problematice. Jde o svedení různých prvků v této významné problematice a vyvození závěru. Já to popíši spíše stručně a pak to předám sekretariátu. Jsou to dvě stránky, je to samotná podstata věci a tam se zhrnuje, co navrhujeme jako další krok. Eh, hlučnost je nejrozšířenější záležitostí, která ohrožuje zdraví veřejnosti. To nás motivuje k tomu, abychom vyvinuli větší úsilí eh, k tomu, abychom dělali něco proti hlučnosti veřejnost pociťuje hlučnost jako ubližující ehm, činitel. Liší se to v členských státech sice, jsme však svědky nárůst, nárůstu toho jevu a i nárůstu vědomí o škodlivosti hluku. Ta zpráva tedy se snaží zhrnout, přeskoumat, co už bylo učiněno v té věci a snaží se doplnit ty nástroje, které už máme k dispozici o další. Dvě zvláštnosti. První to je pomalé pomalé zavádění do systému nových vagónů, které by eh, byly vybaveny tichými brzdami, což je asi nejvýznamnější činitel, který sníží hlučnost. Životnost vagónu obnáší 40 až 50 let, takže je všem asi jasné, že přece jen nějaký ten rok eh, potrvá, než budou všechny vagóny nahrazeny. Druhý aspekt je, že ten problém se liší země od země v EU a jedná se o odvětví, které stále ještě je dost roztříštěné a eh, které je téměř nadměrně upravováno ať už prováděcími předpisy nebo technickými specifikacemi. Jak jsme k tomu přistoupili? Nejdříve dopadovou studii jsme vypracovali. Ta je vám rovněž k dispozici a tam jsme promýšleli celou řadu různých scénářů. Výsledek spočívá v tom, že budeme pokračovat, snažit se přizpůsobit různé nástrojové sady okolnostem jeden typ nástroje vám znám, to je finanční pobídka, kterou znáte z TNT, nyní rovněž to bude v rámci eh, SEFu a eh, fondu, eh, regionálních fondů, abychom finančně přispěli, pokud chce někdo obnovovat vagóny retrofit. 20 milionů už bylo dáno k dispozici a letos bude zveřejněna další nabídka s dalšími 20 miliony k tomuto vyhrazenými k tomuto cíli. Rovněž pokud členské státy přijdou s národními programy, tak na ně budeme nahlížet pozitivním způsobem. Náš eh, eh, úřad pro hospodářskou soutěž eh, jim přiklepl zrychlení výměny starých vagónů. Další aspekt to je formalizace pobídkových eh, mechanismů, které už existují v tom novém eh, recastu, kde eh, budeme Eh, zvyšovat využívání poplatku za přístup k tratím, kde bude sleva pro tiché vagóny. Členské státy nyní mají výkonný akt, který už byl schválen, už platí a mají možnost účtovat si více za vagóny, které nejsou vybaveny tichými brzdovými systémy, které jsou hlučnější než jiné, tak aby i tam byl zabudován nějaký hospodářský stimul pro retrofity. Po technické stránce tam můžeme rovněž sáhnout k formálním normám a specifikacím z pohledu interoperability. Od roku 2005 už postupně se snažíme podpořit všechny nové vagóny, co by vyhovující už novým specifikacím. A za několik málo dnů, a sami o tom budete hlasovat tento týden, přijde čtvrtý železniční balíček a v jeho rámci máme nástroj, který se týká povinného obnovování vagónu, tedy nikoli pouze vybavování už nových vagónů tichým brzdným systémem, ale rovněž povinnost modernizace stávajících vagónů právě ve smyslu tišího provozu. Některé země, Německo například, Nizozemsko, už s tím počítají, potenciálně Francie a Rakousko, přispějí ke všemu národními plány, které už budou mít i cestovní mapu s určitými lhůtami a doufáme, že na začátku příštího roku budeme mít schválená opatření tak, aby v rámci eh, horizontu 2022 už bude závazný limit pro hlučné vagóny, který bude všem zpřístupněn a tam budou i možnosti výjimek, kde vagóny, které nevyhovují těmto novým normám, budou používány pouze v řídce obydlených oblastech, což některým zemím dá více času, zemím zejména, kterých se ta hlučnost až tak netýká, protože železniční trati vedou neobydlenými oblastmi. Tedy máme finanční pobídku přímou i nepřímou, máme nyní rovněž jasnou politickou linii modernizace veškerého vozového parku, což znamená zcela rozhodný a i mocný, vlivný nástroj, eh, díky kterému se doufáme, že se budeme schopni vypořádat s tím neduhem hlučnosti, který už nás celá léta trápí. Děkuji za úvodní slovo a Vin van de Kamp. Pane předsedo, srdečné díky. Jako obvykle se jedná o velice jasný úvod ze strany pana Onidy, ale já přesto všechno si dovolím určitou dávku skepticismu. Oč zde běží? Máme krásný dokument, ale není podepsán. A já se táži, je to text, jehož autorem jsou nějací lobbysté, či opravdu je to text komise? Největší lobbystická skupina v Bruselu, ano, komise, to souhlasí. Tedy nátlak ze strany Evropského parlamentu je určitě rovněž dalším motivem k zveřejnění těchto poznatku. A já doufám, pane Onidy, že to bude i na webových stránkách eh, DG Move jako ten pravý ořechový akční plán. Ale proč nám to zabralo tolik času? Proč to vše je ještě takto roztaženo do budoucnosti? To je otázka. Hovoříme zde o kolech například a tady hovoříme o kolech, o hlučnosti vlaku. Možná byste nám k tomu mohl říct něco více. Máme 20 milionů k dispozici v té první tranši a potom u CEFu bude druhá tranše a tam bude dalších 20 eh, milionů. Ale otázka zní, jak to bude vypadat s těmi vagóny, s těmi nákladními vagóny a s infrastrukturou železniční nákladní dopravy, protože tady mám dojem, že u samotné infrastruktury postupujeme rychleji a ochrana proti hlučnosti se daří lépe než u těch nákladních vagónů. Tam ještě v textu mám otázku na určitou formulaci, kde se hovoří o zkoumání společně s Evropskou agenturou pro železniční dopravu. Má komise v úmyslu opravdu předsevzít takzvanou research action, kdo se toho ujme a v čem to bude spočívat. Děkuji, říká předseda Peter van Dalen. Děkuji a děkuji rovněž panu Onidimu za jeho prezentaci. Problém spočívá v tom, že se zde ocel stýká s ocelí a vznikají decibely a ty se násobí. Z toho úvodu chápu rovněž, a nevím, zda to chápu správně, že to nebude žádný kvantový skok. Už 20 let jezdí po kolejích vagóny a už od vzniku před dvěma sty lety železnice v Británii, žijeme s tou železnicí, soužijeme s ní, no ale já doufám, že nebudeme potřebovat dalších 200 let, abychom se dopracovali například ke kumovým kolům jako u metra. Já jsem přesvědčen, že opravdu například, když u metra byl hluk takto snížen, že i zde by se mohlo přistoupit k něčemu radikálnějšímu. Takže to je ta otázka, proč nepostupovat radikálněji. A doufám, že se něco dozvím. A ještě další věc k té diskusi. Koleje jsou zdrojem ještě jiného druhu hluku. Totiž to, že drnčí, že dochází k obrovskému um, hluku, kdykoliv vlak vykolejí. To jsou stovky metrů a obrovské dopady na celé okolí. To by se rovněž dalo omezit. Je to obrovská zátěž u jakýchkoliv vykolejení. Tady chci připomenout, že já jsem už před dvěmi týdny předložil otázky a zároveň jsem hovořil o tom, že už existuje systém, který je schopen předvídat nebezpečí vykolejení. To je určitý přístroj, který je namontován na vlak a pokud strojvedoucí vidí, že se nachází v přímém nebezpečí vykolejení a e, je schopen tomu předejít. V opačném případě strojvedoucí si často není vědom toho, že vlak může vykolejit? Tedy to jsou moje otázky. Děkuji, pan Pavel Telička. Uh, thank you, chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Onidy. Velice oceňuji vaši prezentaci, byla krátká, nicméně velice jasná. Já už jsem dostal odpověď na jednu z otázek, kterou jsem měl, takže přednesu už pouze tu svoji druhou otázku, totiž jak chceme dále pokračovat. Něco přesnějšího, prosím, více skut... podrobností. Budou nějaká vodítka k tomu plánu, nějaké guidelines? To by mě zajímalo. Děkuji, Petr Lundgren. Děkuji. Já bych rád nakousl následující aspekt. My jsme byli ve Finsku na misi na zkoumání eh, skutečnosti a tam se hovořilo o kompozitních eh, brzdách, kompozitních brzdových špalících. My totiž v části Švédska a Finska máme problémy se sněhem, máme problémy s náhlým sněžením a ty kompozitní brzdové špalíky v těchto podmínkách se zdá nefungují, protože tam dochází k ohrožení bezpečnosti a to si zaslouží další zkoumání. Děkuji. Karima Deli. Eh, merci, monsieur. Děkuji, pane Onidy, za vaši prezentaci. Mám několik otázek. První, samozřejmě můžeme být než spokojeni s vaším vyjádřením, protože se to obírá správným směrem, ale když se podíváme na to, co potřebujete, více nástrojů, více prostředků, a ty nástroje, to jsou společné normy. První otázka, kterou vám chci položit, je v přípisu komise není uvedeno, co můžeme udělat, protože není úplně jasné, které oblasti jsou nejvíce dotčené v Evropě. To je klíčová věc. A komise by to měla řešit. Tedy za prvé, existuje mapa hluku a můžeme začít eh, pracovat na harmonizaci. A za druhé, omezení přístupu hlučných nákladních vagónů v citlivých oblastech. To je věc, kterou bychom měli začít řešit, protože ve zprávě to není dostatečně zdůrazněno. A jak spojíte souvislost mezi modernizací eh, vozového parku a snížení hluku, že často to není v souladu. A potom je tu ještě otázka pravomocí. Omezit hlučnost, pokud jde o normy, to se týká dnů, nocí, frekvence během roku. Tedy jak budete spolupracovat eh, s, příslušnou, s příslušným generálním ředitelstvím Envy? Bude, vytvoříte pracovní skupinu, jak budete spolupracovat? Eh, tím skončím, ale je tu celá řada dalších otázek, eh, kterými je třeba se zabývat. Danke sehr, jetzt... Děkuji, Maja Kilen, prosím. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také komisi. Ta technická interoperabilita je samozřejmě velmi důležitá, co se týče hluku. A ty problémy se liší mezi členskými státy. Také děkuji eh, kolegovi Helungranovi za to, jak se vyjádřil já si myslím, že opravdu je těžké najít jeden model, který by jaksi fungoval absolutně pro všechny, takzvaně one size fits all. Já si myslím, že pořád ještě máme prostor pro vnitrostátní řešení. Například ve Finsku eh, ten hluk jako takový není zas takový problém, protože většinou ty eh, tratě prochází lesy a vlastně nikomu to tam eh, nevadí. Rozhodně nemáme žádné stížnosti. Každopádně ty kompozitní eh, brzdové špalíky mají problémy zase v eh, zimních podmínkách, mají mnohem delší brzdnou dráhu oproti těm eh, litinovým. Dokonce by mohlo dojít k tomu, že ty vlaky vykolejí, pokud jsou vybaveny pouze těmito brzdovými špalíky. Takže jak vidíte, nemůžeme mít řešení, které prostě mm, platí pro všechny je potřeba rozlišovat i mezi jednotlivými zeměmi, mezi podmínkami v jednotlivých zemích. Ještě připomínám, že ve Švédsku se testovaly tyhle ty kompozitní brzdové špalíky a já upozorňuji na to, že ve Švédsku vlastně i v těch největších zimách eh, vlastně docházelo k tomu, že tedy potom eh, ta doprava se musela zastavovat, ale naše tradiční systémy, které máme ve Finsku, vlastně i ve velmi přeskuté eh, zimě prostě fungují. Takže kladu otázku. Postará se komise i o to, že tohle jaksi ne, nepřežene se regulováním, a budou existovat konkrétní možnosti pro zvážení eh, individuálních potřeb a podmínek členských zemí. Další věc, kterou chci zmínit. Máme také čtvrtý železniční balíček. Tam byla celá řada tak dlouho otevřená, že vlastně už ty problémy byly známy dlouho že je potřeba to řešit eh, trošku rychleji. Vielen Dank. Děkuji. Eh, děkuji mnohokrát za tu prezentaci. Já jsem ale přesvědčen, že tohleto třístupňový postup eh, není dost ambiciozní. Já si myslím, že to se dá stihnout i dříve. Jenom tady chci říci, že Německo, jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru, má 50 vozového parku e, vlastně takto vybaveno. A vlastně do roku 2020 to bude tedy v Německu všechno hotovo. Samozřejmě máme rozdíly mezi členskými zeměmi, dobrá, ale v některé české země vůbec nemají tolik vagónů, které musí nově vybavit, modernizovat, jako třeba Německo nebo Francie. Takže já si myslím, že škoda, že Evropská komise má tenhle ten třístupňový systém, které zejména tedy chrání eh, zejména ty země, které mají hodně rozpracovaný eh, eh, hodně rozpracovanou dopravu na silnicích. Takže tady je tedy vidět jako e, fungování některých lobby. Takže já žádám o to, abychom si opravdu stanovili ambiciozní cíle, například ve Švýcarsku. E, v roce 2020 už dojde prostě k jasnému přechodu, e, co se týče těch příliš hlasitých tratí. Máme tedy země, které se teď v Evropské unii tak trošku snažíme chránit. A já bych teď řekl, poskytněme jim prostě nějaké pobídky. Co by tedy Evropská unie řekla prostě na, na nějaké takovéto pobídky. Možná by bylo dobré, kdyby se komise nad tím zamyslela. Řekněme, je to prostě teprve ve fázi přemýšlení, nebo už se na tom trošku pracuje. Co si myslíte tedy o tom, kdyby to jste považovali za dobré, tak kdy můžeme počítat s nějakým konkrétním návrhem ze strany Evropské komise? A ještě důležitější věc, jak se k tomu staví DG Competition, tedy eh, Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž? To by zatím stačilo, děkuji. Děkuji, Beata Lukaševská, prosím. Oczywiście wszystkie działania, które... Děkuji. Jakékoliv kroky, které mohou snížit eh, míru hluku a tedy dopad na lidské zdraví musíme vítat, ale potřebujeme vyvážený přístup. Zase to nechceme přehnat, eh, protože nezapomínejme na náklady, které budou určitě vysoké. Mě by zajímalo, jestli komise už má nějaký odhad tedy e, nákladů, které e, se budou pojít s e, třeba výměnou těch brzdných špalíků. Pak máme samozřejmě trošku jinou situaci těch vagónů v, na, v západní Evropě a ve východní Evropě, takže tam i ty náklady budou jiné. a ty náklady podle mě budou eh, se vyšplhají do miliard eur a mě by tady zajímalo, jestli jste zvažovali nějakou nákladovou účinnost. Jak se, to, jak se ta modernizace, jaký, jaký rozdíl je tedy ta cena modernizace oproti eh, už novému vybavení? Jsou nějaká takováto srovnání? Pak máme také eh, přepravce, kteří by také mohli nést vysoké náklady. A to by určitě mělo negativní dopad na jejich konkurenceschopnost. A zase, když srovnáme členské země, když chceme také porovnat různé typy eh, dopravy. My například v Polsku máme 19 tisíc eh, kilometrů tratí, ale některé z nich eh, jsou v oblastech, kde to prostě nemá třeba nějaký zásadní dopad na lidské zdraví, v, v oblastech tedy, kde je málo obydlí. Mě, zajímalo by mě, jestli tedy bude předložena nějaká bílá kniha, která se tomu bude více věnovat. A nyní Jackie Foster, prosím. Děkuji. Proč bychom měli využívat evropské prostředky pro to, abychom modernizovali nákladní vagóny? Teď eh, vůbec se tady nezmiňuje třeba o soukromé vlastnictví tratí. My v Británii takovéto vlastníky tratí už máme. Já tady pořád už asi 12 let na tomto výboru poslouchám hluk na letištích, eh, že to je velký problém a eh, vlastně vůbec se nehovořilo až dodnes o tom hluku na tratích. Já neříkám, že to není nějak hlučné, pokud váš dům se nachází blízko železniční tratě, dobrá, ale já si myslím, že to je spíše zodpovědnost té samotné železniční společnosti. Když tady řekneme, musíme tady modernizovat XYZ, možná bychom se měli zabývat spíš otázkou nějakých půjček. Ale jak, jak to potom rozdělíme? Podívejte se, já jsem žila přímo eh, v bytě, který je eh, hned vedle nádraží a vůbec jsem se nikdy nestěžovala, ani sousedé se nestěžovali. Asi se to liší v jednotlivých místech. Ale já jsem tedy prostě eh, přistupuji k tomu trošku cynicky, za to se omlouvám. Možná prostě máme ty problémy hlavně v Německu. Až dodnes jsem o tomhle problému vůbec neslyšela. Já neříkám, že to nemůžeme řešit. Nikoli, ale nesouhlasím s tím, že bychom měli vynekládat evropské prostředky na modernizaci železničních vagónů. To chci tady jasně říci. Protože pokud je to všechno privatizováno jako ve Velké Británii, tak eh, tyhle ty společnosti si potom musí zažádat o nějaké dotace, nebo jak to funguje? Jaký rozpočet na to bude vyčleněn a kdo o něm bude rozhodovat? A kolik potom obdrží jednotlivé členské země? A pokud to eh, tedy není soukromých rukou, je to potom nějaké jiné? Celý ten postup? Já si myslím, že tam je celá řada otázek, které zůstávají nezodpovězeny. Eh, já naprosto souhlasím s tím, že je potřeba eh, eh, odhlučnit obydlí, ale to určitě <coughs> je zodpovědnost těch <clears throat> železničních společností. Já prostě nepodporuji jakékoliv přesuny evropských peněz na řešení tohoto problému, o kterém si navíc nemyslím, že je nějak závažný. Pak jsme tady slyšeli, že jsou třeba země, kde s tímhle vůbec problémy nemají s žádným hlukem, jako třeba ve Finsku, protože tam prostě vůbec nikdo nebydlí, kudy prochází ty tratě. A naopak, kdyby to vyměnili, kdyby to modernizovali, tyhle ty brzné špalíky, tak by měli problémy v zimě, která je tam opravdu třeskutá. Takže tohle jsou odpovědi, které eh, potřebuji eh, získat a nepodpořím to. Kromě Krike, prosím. Děkuji, pane předsedo. Isman Hartuk eh, nemá úplně pravdu. Francouzi nesnížili hlučnost eh, rychle. Je to díky eh, politice našich železnic zhroutila přeprava nákladu na železnice a proto zmizela hlučnost. Tak se také dá řešit hlučnost vytváření nových brzdných systémů, což má zásadní vliv na hlučnost u systému KK nebo LN. Je to nejen investice, ale také to má provozní náklady. A o tom snad nikdo nemluví. A je to téma, protože společnosti, které budou modifikovat tato zařízení, anebo společnosti, které to nechají instalovat, mohou tak činit eh, s finanční nebo nefinanční motivací, ale také to má provozní náklady, náklady na údržbu. A existují nové provozní náklady, o tom jsme nemluvili. A nevím, jak to vlastně začne řešit evropský rozpočet, ale pokud jde o, o, o nákladu na železniční opravu, tak je to vážný problém, protože to představuje 10 té investice ročně, takže hodně peněz. A co se stane s touto obrovskou eh, rozpočtovou základnou, které bude potřeba na modernizované vagóny? Já ich habe mich jetzt auch nochmal auf die Rede... Já jsem se teď sám zapsal na řečnický seznam, což jistě všechny velmi překvapuje. Každopádně tuhle tu diskusi vedeme už 10-12 let. E, omlouvám se, vás jsem neviděl. <clears throat> Tenkrát vlastně jsem ještě v tom byl sám, e, ale opravdu nám šlo už mnohokrát o snižování hluku v železniční dopravě. <clears throat> Dosáhli jsme třeba toho, že máme kofinancování eh, pro ten vozový eh, park, eh, také máme tedy transevropské sítě, z toho jsme dostali asi jedno, nebo jsme vyčlenili jedno procento, což je asi 60 milionů, které vlastně teď je k dispozici českým zemím. Takže kde je ten konflikt? <clears throat> Jak jsem to tady vnímal, tak vždycky byly peníze. Nikdo se nerozčiluje nad tím, že například se investuje 10 miliard ehm, euro na to, abychom eh, budovali tyhle ty eh, různé protihlukové zdi. Podívejte se, já se nechci pořád dívat zdi, já když prostě jedu někam eh, na výlet nebo takhle, nepotřebuji se dívat do zdi, naopak. Určitě by tedy <clears throat> stálo za to vybavit například ty automobily a jak také vagóny, tak abychom nepotřebovali takovéto zdi. A protože přeprava v Evropě je asi z 80% přeshraniční, prostě potřebujeme evropské řešení, protože národní řešení nic nepřináší, když přejíždím hranice. Takže když teď mám těch 80% stávajících eh, vagónů, když je tedy modernizuji, co to bude stát? 1,2 miliardy takže budeme potřeb- ušetříme 8,8 miliard, pokud to takhle uděláme, protože nemusíme bojovat ty, z... budovat ty zdi, eh, řešíme ten problém přímo u zdroje, technologie k tomu je a vlastně potřebujeme jenom <clears throat> naplánovat to eh, časovou implementaci. Teď jsme si stanovili rok 2020, eh, to je například i ve Švýcarsku, <clears throat> řada těch vlaků také prochází i projíždí Švýcarskem. <clears throat> Jinak připomínám také, že Eh, eh, kdyby Švýcarskem nemohli projet, kdyby neplnili ty podmínky, tak by to bylo podobné jako v dopravě silniční, kde vlastně kvůli tomu, aby se někdo vyhnul place, placení míta, které je ve Švýcarsku poměrně vysoké, tak radši projíždí Rakouskem a podobně. Takže potřebujeme najít takovouhle nějakou win-win situaci, která bude výhodná pro všechno. My to prostě nevzdáme a určitě budeme nadále spolu s komisí pracovat na to, abychom to dosáhli. V, v Německu už došlo k pokroku ještě před uh, řadou let, když jsme o tom hovořili na začátku, tak vlastně bylo, podívejte se, vůbec nikdo není schopen technologicky to zajistit. Dneska už máme celou řadu podniků, které toho jsou schopny, vzniká celá řada pracovních příležitostí, takže to kvete tenhle ten biznis. A v Německu už vlastně je, eh, teď bylo eh, znovu vybaveno, modernizováno 50% ehm, těch vagónů. To ještě třeba před 15 lety bych řekl, že je absolutně nemožné. Eh, teď vlastně máme ten nej, nejdůležitější koridor pro přepravu zboží, to je z Rotterdamu do ehm, Janova. A vlastně samotný šéf Kruber, který tedy um, šéfuje uh, železnici, ten vlastně jel do Poríní, aby vlastně se zabýval tohleto situací. A říkal, že vlastně ty situace, pokud se to neřeší, tak je to prostě neúnosné. V tom poríní třeba už lidé nemůžou vůbec pořádně spát. To, eh, prosím vás, dřív byla eh, turistická destinace, teď už tam nikdo nejezdí kvůli tomuhle tomu hluku. Eh, podívejte, tady někdo říkal, že se mu dobře spí na nádraží, ale já třeba ten typ nejsem a myslím si, že řada lidí takový, takový typ taky není. Je to problém, který se musí řešit a sice rychle. A já eh, Německo často kritizuji v eh, dopravní politice, ale v koaliční smlouvě stojí, že do roku 2020 ty hlasité přepravní vagóny jsou zakázány a to zrovna vítám. Eh, potom samozřejmě můžeme také vybavit JTMS, eh, e tím ušetříme energii, ušetříme eh, za, za údržbu a podobně. Takže můžeme investovat. V tuto chvíli je to možná trošku náročné, ale v dlouhodobém pohledu ušetříme hodně peněz, takže prostě to je dobrá situace, kdy z toho všichni budou mít zisk takže tady jde o snižování hluku, jde o vlastně situaci lidí, kteří tam žijí, protože jenom ten, kdo se může dobře vyspat, ten může dobře pracovat. Takže prostě je to dobrá investice, která eh, slouží občanům těch zemí, ale samozřejmě také průmyslu Evropské unie jako takové a samozřejmě železniční dopravě, protože je to ekologická eh, doprava oproti silniční dopravě, takže ji musíme takhle podpořit. A já opravdu doufám, že komise bude co nejambicioznější, eh, že rok 2020 bude cílem, který si stanovíme. A e, můžeme to třeba mít různé pobídky, že ten, kdo má tedy uh, vagony, bude platit méně třeba za různé poplatky, než ten, kdo má vlaky hlasité. Děkuji, teď se dá si další kolegové, takže jim dám slovo. Yes, thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě je velmi důležité věnovat pozornost hluku z dopravy a je to odpovědnost eh, železničních provozovatelů a společností i eh, místní zprávy, která plánuje železniční eh, trasy a oblasti, kde se bydlí. A když se snažíme snížit hlučnost, musíme tak činit efektivně z hlediska nákladů. A měli bychom se snažit zejména tam, kde je železniční hluk problémem. Není to pravda všude. Komise chce nabádat eh, členské státy, aby vytvořily eh, národní programy pro modernizaci, tedy na základě zavedení kompozitních brzdových destiček do brzdových systémů. A my jsme testovali kompozitní brzdové destičky, v, kde jsou, ve Skandinávii, kde jsou těžké klimatické podniky a, a víme, že se z nich a led nahromadí okolo brzdových, kompozitních brzdových destiček a potom ty destičky prostě nebrzdí. A není bezpečné je používat, takže chci varovat. Komise o tom určitě ví, o tom problému. A delegace výboru pro dopravu navštívila Finsko a my jsme cestovali vlakem a slyšeli jsme vyjádření expertů a byli velmi znepokojeni tímto záměrem, protože my víme, že to prostě nemůžeme v severských zemích používat. Toto řešení není to bezpečné. Děkuji, Peter Lundgren. Er Já bych chtěl navázat na slova kolegy z Finska. Ony jsou nádherné, ty kompozitní prsty, pokud fungují, ale je třeba postupovat realisticky. Nehodí se do všech podmínek v severských zemích, pokud dochází k bezpečnostnímu mm, ohrožení, nelze něco takového používat. Já jsem hovořil s finskými železnicemi, ve Švédsku je to podobné, tam z bezpečnostních důvodů si musíme nechat napadnout něco jiného. Ještě krátká poznámka, než se k tomu vyjádříte. Když jde o peníze, to já pořád opakuji Aerolinie dostávají 30 miliard každý rok jako dárek od daňového poplatníka, že nepoužívají eh, paliva znečišťující a tady železnice to je takový širotek. Německo říká e, konec. 70 až 80 nákladní dopravy tam nemůže projíždět anebo se musí modernizovat. To musí být ale celoevropské řešení, ale k určitých situacích, například kde dochází k ohrožování bezpečnosti, se musí najít jiné řešení ale nemůžeme jenom, protože je někde na okraji nějaký problém, předtím zavírat oči, že se to musí řešit. A nyní odpověď. The different comments and, uh, and... Tady děkuji za tyto komentáře a děkuji za stanoviska, která zde zazněla, která odráží obtížnost celé problematiky. Myslím, že bychom měli určitě sledovat evropský přístup v této věci, protože jinak bohužel se dostaneme do velmi složité problematiky, tak jako tomu je okolo letišť nebo silnic a silniční dopravy. A zatím se nám podařilo uchovat eh, nedílnost eh, vnitřního trhu na železnici přes pokusy místní zprávy a členských států eh, začít uplatňovat zákazy. A to je věc, které musíme za každou cenu zamezit. Je tak obtížné provádět eh, vnitřní trh v oblasti železnice, je tak obtížné prosazovat nákladní dopravu na železnici, že musíme požívat všechny prostředky, abychom zajistili, že nevznikne nová překážka, která by zásadně eh, omezila možnosti nákladu na železnici. Ten sektor je velmi křehký zranitelný a proto se snažíme o co nejefektivnější eh, cesty, jak tento problém eh, řešit a mírnit hlučnost. A hodnocení dopadu se zabývalo eh, náklady na modernizaci a zejména také na aspekty údržby, ale je pravda, že údržba svým významem narůstá, protože poukazuje na celkovou nákladnost při celém životním cyklu vozového parku. A přesto všechno jsme dospěli k závěru, že je to lepší mít eh, pevný harmonogram pro celou modernizaci eh, vozového parku, protože ty vozy jsou používány v Evropské unii a je těžké omezit používání eh, jenom části vozového parku na regiony, které, kde je hlučnost menší. Veškeré vaše příspěvky se přimlouvají za eh, přiměřenou proporční reakci. A proto si myslím, že pokud eh, tedy tyto tiché bloky, tedy silent bloky vyvolávají problémy, tak je třeba to řešit eh, v tu chvíli, kdy se o tom bude jednat. Já jsem slyšel o tomto problému, já jsem zatím neměl žádné důkazy, ani Evropská železniční agentura zatím neměla informaci, že to v extrémních podmínkách představuje eh, riziko, je-li to při extrémně studených podmínkách, při tedy namrzání a sněhu anebo v extrémně teplých podmínkách a potom povinnost eh, toho retrofitu také představuje možnost schválit výjimku. Další výjimka, která by měla být možná, nebo vlastně rozšíření harmonogramu pro retrofit, by se opíral o zjištění, eh, zda se to dotýká obyvatelstva nebo ne a zda jsou Provozovatelé schopni eh, ne, tedy nevy, nevyužívat vozový park v těchto oblastech. A to také tedy je třeba eh, konzultovat s národními orgány. Máme mapy, kde je ta citlivost, eh, odkud ta citlivost pramení a tyto mapy byly zapracovány do celkových map sítí TNT a budeme se tím zabývat v Rotterdamu a hluk považujeme za překážku. Existují alternativy eh, kompozitních brzdových destiček. Eh, předseda hovořil o omezení tedy hlukových stěn a to je nesmírně rozumné, protože ty představují velký náklad. Ovšem práce na alternativách neskončily, nebyly přerušeny a jsou zahrnuty do inovačních eh, prací na přesunu na železnici. My se zabývím, zabýváme jak vozovým parkem, tedy nákladními vozy, nákladními vagóny, kde by to vedlo k eh, zásadnímu snížení počtu vagónů, a také pokud jde o infrastrukturu. V infrastruktuře máme také možnost eh, postupovat, tedy takzvané drcení, tedy eh, lepší absorpce hluku skrze specifická opatření na eh, železniční cestě, na kolejích a brzdové bloky, brzdové destičky nejsou nevinutelným řešením. Pan Telička eh, se ptal na tedy pokyny, na základní pokyny, které teď vycházejí z té současné situace. Já po naší diskusi a po diskusi, kterou vedeme s národními orgány, předložit eh, něco, konkrétnějšího, co se týče harmonogramu a nástrojů, které budeme používat. Pokud jde o celkový harmonogram, domnívám se, že ta časová linka je rozhodnutí 2020 a německé rozhodnutí po roce 2020 a Měli bychom co nejdříve vlastně zvolit termín pro evropský přístup. Každý se s tím bude moci vyrovnat a nebude to vyvolávat další problémy. Také samozřejmě s možností eh, vytvářet výjimky a mít eh, rozšířené to období podle určitých kritérií, podle kritéria tedy dotčeného obyvatelstva, anebo také z hlediska bezpečnosti. Celkově vzato e, záměr této jedné stránky pana Van der Kamp, pane Van der Kampe je e, mít e, pro vás velmi stručné zhrnutí, ale odráží to dopis komisaře vašemu předsedovi, je to výsledek dopadové studie a také celkového záměru, který byl vyjádření komisaře postoupit dále. A věřím, že v Amsterdamu na dnech ten tým budeme mít prohlášení, Tady v Rotterdamu, nikoli Amsterdamu, budeme mít zhrnutí vlastně eh, celkového koncenzu, tedy nejen všech zemí, ale také jednotlivých eh, provozovatelů vůči tomuto přístupu a budeme schopni také mít eh, pevný harmonogram pro modernizaci celého vozového parku. Děkuji. Tank. Děkuji vám. Okay, a minute. So, sorry, I for, I for... Ještě So it's... Že jsem zapomněl. A to je důležitá věc. To, co se snažíme teď, je zjistit, zda FC můžeme použít pro širší eh, financování retrofitu kvůli hlučnosti. A v souladu s tím jsme opravdu začali jednat s kolegy z různých oddělení, nejen z DG pro hospodářskou soutěž, ale také z DG Grow, abychom buď eh, vytvořili něco, co umožní národním orgánům eh, pro programy šrotování, anebo vlastně podporovat něco, co by ved, mohlo být vedeno na celoevropské úrovni. A to se netýká jenom hlučnosti, ale také tedy by to mělo zásadní vliv na bezpečnost a také na životní prostředí, protože by to umožnilo integrovaný systém recyklace veškerých zařízení. A nakonec by to také přispělo eh, průmyslu, aby se přiblížil mnohem eh, eh, rychleji k využívání nových technologií na vozovém parku. Je to tady určitý námět, nemohu vám poskytnout oficiální eh, prvky ani harmonogram. Je to velmi složité téma, je na to příliš brzo. Nyní musíme bohužel tuto diskusi ukončit. Srdečně díky jak za přednášku, tak za otázky i odpovědi. Samozřejmě, že tématem se budeme i nadále zabývat, ale už musíme přejít k tématu pracovní skupiny pro cestovní ruch. Myslím, že bychom měli zahájit. Prosím, ti, kteří o to mají zájem, tak se prosím posadí. So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. A přecházíme k bodu pořadu jednání číslo 13 Zdravím vás na zasedání pracovní skupiny pro cestovní ruch. Dnes se chceme věnovat takzvanému manifestu s názvem Cestovní ruch na podporu růstu a zaměstnanosti výměna názoru se zúčastněnými stranami. Manifest byl rozeslán a máme zde i jeden výtisk. Než vyzveme eh, příslušné kolegy, aby nás seznámili s manifestem, tak chci potrhnout, eh, že jej výslovně podporuje Lisabonská smlouva, nám výslovně ukládá posílit cestovní ruch v Evropě a že máme podporovat všechny zúčastněné strany. Vítáme rovněž, že akční pole manifestu eh, jsou totožné s prioritami komise které byly schváleny v lednu v Madridu v lednu, v lednu loňského roku a čekáme úspěchy. Některé strategie a opatření už byly tématem našeho zasedání, například zbavování se sezónnosti v cestovním ruchu, zlepšování přístupnosti eh, destinací. Rovněž eh, zpráva z vlastní iniciativy z října loňského roku kolegyně Izabely del Monte se zabývala konkrétními specifikami cestovního ruchu a tam rovněž najdeme digitalizaci a udržitelný cestovní ruch. Na samém začátku bych rád eh, přizval eh, místo předsedu pracovní skupiny Mislama Uje, který eh, byl spoluautorem tohoto manifestu. Máte slovo. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget is, hogy... Děkuji, děkuji rovněž za příležitost, že mohu zde prezentovat základní obrysy tohoto manifestu a to i za přítomnosti všech zúčastněných organizací. Děkuji vám, pane předsedo, rovněž a rovněž děkuji i sekretariátu za veškerou podporu, které se mi dostalo a rovněž i za pomoc, s níž jsem mohl těžit v našich snahách, které se snaží vytvořit zde novou kvalitu. Novou kvalitu činnosti, která prospěje všem v odvětví cestovního ruchu. Doufáme rovněž, že i celý výbor nás podpoří a i ten meziinstituční dialog a i vše, čím se zabývá Evropský parlament. To, čím se zabýváme, je opravdu nutné a nutná je i podpora této sněmovny. Milí kolegové, Dovoluji si využít této formulace, kolegyně, kolegové, protože v podstatě všichni zde přítomní v tomto sále se snaží pracovat na dalším vývoji odvětví, která dává zaměstnání mnohým milionům našich spoluobčanů. Jedná se v současné době za jedno z nejvýznamnějších odvětví a do budoucna poroste význam cestovního ruchu ještě dále, což znamená, že bychom se jim měli zabývat eh, větší měrou rovněž i my. Měli bychom mít radost z toho, že různé organizace, eh, které spolupůsobí v tomto odvětví, vypracovali konečně už takový společný akční plán, společný jmenovatel pro další činnost je to důvodem k radosti a zároveň je to pro nás výzvou, abychom takovou iniciativu podpořili. Máme samozřejmě odborná združení a ta dostávají nyní příležitost podělit se o své dojmy, seznámit vás s jejich plány, s úmysly a cíly. Ale já se táži, Stačí to napsat, sepsat manifest, vyslechnout jej? Ne, to nestačí, protože takto k žádným změnám nedospějeme. A nyní. Proto musíme my, poslanci, ale i ostatní, již se to týká, se zasazovat aktivně za prosazování cílů uvedených v tomto manifestu, spojit síly a táhnout za jeden provaz. Neustále posloucháme, jak Evropa, Evropa bojuje s nedostatkem pracovních míst, jak musíme v Evropě mm, neustále vést k tvorbě nových průmyslových odvětví. Slycháme, že Junckerův plán by měl v tom pomáhat a přitom Konkrétně v Junkrově plánu se cestovní ruch vůbec neobjevuje, i když všichni víme, že z pohledu tvorby nových pracovních míst se jedná o jedno z nejslibnějších odvětví. Eh, máme miliony nezaměstnaných eh, od Španělska až po Maďarsko. Právě mladé lidi, kteří neúspěšně hledají zaměstnání. A když se zamyslíme například nad našimi vzdělovacími systémy, a snažíme se vyměňovat eh, ty nejlepší příklady začlenování mladých lidí na pracovní trh. Proč se nezabývat konkrétní tvorbou pracovních míst pro mladé lidi právě v oblasti cestovního ruchu? Eh, v souladu s evropskými statistikami se jedná o odvětví služeb, nikoli o eh, průmyslové odvětví u cestovního ruchu. Zde se přece můžeme sjednotit v tom, že cestovní ruch už dnes není pouhou službou, že už dnes by se měl stát odvětvím pravdě průmyslovým, což nám umožní navazovat více partnerství a lépe integrovat cestovní ruch do celoevropského um, zaměstnaneckého um, mm, mm, konceptu. Jde rovněž i o Eh, schopnosti, o pravomoci. Všichni vidíme, že si v Evropě cestovní ruch zaslouží větší pozornost a zaslouží podporu. Podíváme-li se na destinace, kde můžeme podpořit lepší cestovní ruch, dostaví se plody takovýchto snah relativně brzy. Toto tedy na úvod a nyní dostanou slovo představitelé sedmi odborných združení, ono je jich eh, mnoho, až 30 různých eh, odborných združení a eh, tak dále. Zvolili jsme sedm, nebylo to jednoduché, ale dostanou nyní slovo. Ano, děkuji, pane Nui. Máme zde šest odborníků, šest povolaných Bohužel tedy každý dostane 6 minut. První Eduardo Santander z Evropské e, komise pro e, cestování ETC. Děkuji. Vážení poslanci, vážení kolegové, jsme velice rádi, že zde můžeme mezi vámi dnes být a já jsem velice rád, že můžeme prezentovat první v historii manifest uh, cíkající se cestovního ruchu. Cestovní ruch je důležitým pohonem evropského hospodářství, generuje 10 HDP, eh, zaměstnává více než 5 milionů eh, lidí a přispívá 25 miliony do evropského hospodářství. Zároveň se díky tomu staráme o uchování evropského dělnictví, o podporu místních samozpráv a lepší pocit evropského eh, občanství. Evropská eh, turistika však ztrácí eh, v srovnání s konkurenci jiných kontinentů, které jsou schopny lépe vyhovovat cestujícím. Proto potřebujeme společný evropský přístup k politice pro cestovní ruch, abychom zvážili vždy dopad jakýchkoliv opatření na evropský cestovní ruch a podpořili obecně toto odvětví. Jde o zlepšení například ubytování, dopravy, podporu e, služeb v gastronomii, lepší zpřístupňování vědomí o památkách, Um, zaměstnávání a tak dále. Všichni zainteresovaní nyní přišli se společným konstatováním, to je cestovní ruch pro růst. Tam zdůrazňujeme evropské priority pro toto odvětví a podepsalo se pod ním více než 30 združení, které reprezentují všechna pododvětví. Veřejná i soukromá, digitalizace, lepší zpráva, společné eh, prosazování Evropy jako destinace, boj se sezónností, podporu, eh, propojení, to jsou výzvy, před kterými stojí evropský cestovní ruch. Výzvy, se kterými se eh, chtějí ehm, poprat všichni zúčastnění a chtějí je proměnit ve příležitosti tak, aby hospodářské příjmy spojené s navštěvováním různých regionů eh, prospívaly všem. Eh, pro nás se jedná o velice významný moment být zde a v souladu s Junkrovou komisí a v souladu se slovy paní komisařky Běňkovské je třeba identifikovat nejnaléhavější priority na nejbližší měsíce. Dnes je budeme prezentovat. Já jsem rád, že mohu být předsedou tohoto výboru představitelů cestovního ruchu. A doufám, že e, všichni podpoříte cestovní ruch, co by největší, třetí největší zdroj pracovních míst a chci poděkovat sekretariátu výboru TRAN za jejich podporu a zejména panu Uihejovi za jeho podporu a za to, že nám umožnil zde vystoupit společně s panem Pardelem, Pardeiro a rovněž i panu Kramerovi. Děkuji. Dank. Děkuji. Tim Faras z Evropského združení pro cestovní ruch. Um. Děkuji. Dámy a pánové, jak jsme slyšeli, Lisabonská smlouva, jak byla citována v dokumentu Komise z roku 2010, podporovat konkurenceschopnost podniků v tomto odvětví, vytvářet prostředí, které povede k jejich rozvoji, podporovat spolupráci mezi členskými státy, zejména skrze výměnu osvědčených postupů, rozvíjet integrovaný přístup k cestovnímu ruchu a zajistit, že toto odvětví bude brát v jiných politikách. Takže voláme po novém strategickém plánu zahraje těchto cílů v oblasti, kde EU má pravomoci, jednotný trh víza, zdanění, regulace práv spotřebitelů, doprava a životní prostředí. Tedy průřezový přístup je nezbytný, abychom poskytli eh, ekonomiku postavenou na cestovním ruchu a je třeba stanovit priority, abychom zamezili překrývání regulace a přílišné regulaci a minimalizace iniciativy. Cestovní ruch je klíčový jako eh, zdroj pracovních míst a tam, kde pravomoci jsou národní či regionální, Evropská unie by mohla analyzovat eh, významné rozdíly v přístupu a jejich dopad a pomáhat při sdílení osvědčených postupů. A takové místní pravomoci znamená místní poplatky, oblast eh, eh, územního plánování, spotřeba a zejména samozaměstnávání a zaměstnávání na dobu určitou. I to vše může být řešeno a eh, inteligentnější regulace bude znamenat menší náklady a bude usnadňovat malým a středním podnikům, aby se rozvíjeli. Soulad s právním předpisy musí být bezprostřední pro malé střední podniky a nesmí poškozovat nebo odrazovat inovace nebo přeshraniční aktivity. A pokud mohu ve světle posledních událostí, dovolím si jeden návrh, který není vyjádřen v manifestu. Měl bychom vytvářet eh, platformy, které umožní koordinaci a zveřejňování informací od civilních orgánů po teroristických incidentech, hlavních zdravotních naléhavých událostech a podobných událostech. Je třeba, aby byly poskytovány rychlé a aktuální informace v příslušných jazycích. A e, někdy mají civilní orgány tedy má jiný priority, než sledovat cyklus informací z, z Ameriky, z Japonska a, a odjinut, ale je třeba zlepšit reakci a takový incident, který je jednotlivý, může mít velký ekonomický dopad a my jsme zranitelnější než eh, zbytek trhu na předané reakce. Jak vypadá úspěch v oblasti cestovního Je to podíl na globálním trhu, je to počet pracovních míst a jejich kvalita, na trzích v EU a mimo EU. Je to délka pobytu, celkové, celkové e, výdaje e, návštěvníků, je to objem obchodu uvnitř Evropské unie nebo obchod e, mezi EU a zbytkem světa. Rostoucí počet návštěvníků. Musíme naslouchat také návštěvníkům, kteří přijíždějí z zemí mimo Evropskou unii. Musíme rozvinout ukazatele výkonnosti, které budou v souladu se strategickými cíly a potřebujeme lepší kvantitativní a kvalitativní údaje. A to pomůže také revizi předpisů. Finanční otázky musí být v souladu s, s, našimi, s našimi projevy, pokud jste přesvědčeni, že cestovní ruch je zdrojem pracovních míst zejména pro mladé, tak potom by mě následovat i investice. Financování, které má komise proto, aby dosáhla cílu smlouvy, pokud je o cestovní ruch, je minimální. A to se musí změnit. Uznáváme, že velké částky na dopravu také ovlivní cestovní ruch a kolegové o tom budou mluvit. Ale uznáváme, že financování je k dispozici z 11 zdrojů, které jsou v průvodci po financování, ale nic není výslovně určeno pro cestovní ruch, takže doporučujeme zveřejnění pravidelného zhrnutí programových cílů pro cestovní ruch a jejich přínosy. V kostce musíme definovat, co kromě regulačního, vizového a fiskálního režimu bude nejvýznamnějším rozdílem pro růst a pracovní místa v cestovním ruchu. A musíme zajistit adekvátní rozpočtové pokrytí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Jako další Christian de Barrel. Hospitality Europe. Mr. Chairman, members of the European Parliament, ladies and... Dámy a pánové, jak všichni víme, cestovní ruch se stal stále významnější pro ekonomiku EU, protože je to jedno z odvětví, které stále vytváří další pracovní místa a významně přispívá růstu. Ačkoliv Evropa má eh, charakteristiky, které jsou vynikající. Eh, evropský cestovní ruch stále ztrácí podíl na trhu, takže je potřeba zajistit eh, konkurenceschopnost. Je potřeba přeskoumat regulační rámec pro cestovní ruch, abychom snížili eh, daňovou zátěž Tady máme problém s nekoordinovaným uplatňováním eh, legislativy a daňových systémů na evropské, národní a regionální úrovni. Tady prostě chybí koherentnost a to má negativní dopad na konkurenceschopnost. Eh, členové manifesta tedy vyzývají komisi, aby zadala studii, která by měla eh, předložit praktická doporučení, která by vedla jasnému růstu a vytváření pracovních příležitostí. Potom také potřebujeme mít eh, eh, nějaké vyhodnocení dopadu, takzvané sharing economy. To je tedy mm, nový typ hospodářství v eh, sdílení, kdy, který má jasné dopady na na celou řadu oblastí a zejména se tedy musíme zaměřit na otázky, které to má třeba v ochraně spotřebitelů či daňových eh, otázkách. Navíc nesmíme zapomínat třeba na eh, nedeklarovanou práci. Experti, kteří potom předloží tu studii, by se měli zabývat tím, kdo bude řešit tyhle ty výzvy. Je potřeba eh, předložit také evropská eh, vodítka, jak uplatňovat stávající zákony v té takzvané sharing economy. A jak zajistit tedy ochranu spotřebitelů, zdanění a ochranu eh, pracovníků? Ta zpráva de Montes, která říká, že potřebujeme chránit spotřebitele a také zajistit bezpečnost dopravní, tedy v turismu to je potřeba, aby tedy to vycházelo vlastně z nějaké komerční základny. Je potřeba zajistit transparentnost a neutralitu pro transakce, které prochází online. Zase to musí spadat do regulačního rámce. Lidé, kteří něco eh, tedy využívají vyhledávače online, se musí být schopni spolehnout taky na některé standardy. Například otázky eh, reklám a podobně eh, je potřeba také jasně vyřešit, protože spotřebitelé většinou eh, kliknou na určitý typ výsledku Ovšem ty výsledky by určitě neměly být zavádějící. Děkuji vám předem už za podporu, když se nám pokusíte pomoci vyřešit tyto problémy. Nyní Adam Bodor. Děkuji. Dámy a pánové, členové Evropského výboru, vy jste tady na výboru TRAN, takže je jasné, že se zabýváte Eh, otázkami eh, dopravy. Já vás mohu ujistit, že z pohledu cestovního ruchu dopravní síť v Evropě je poměrně dobře rozvinutá. Může eh, představovat takový takzvaný unique sales proposal. Ve světě nemá srovnání, ale tenhle ten potenciál není využit. Například, když hovoříme o dálkové dopravě nebo um, cestách, eh, jsme na tom eh, ve srovnání třeba s USA hůře. Například chci se vydat na dlouhou cestu vlakem, třeba řekněme z New Yorku do Chicaga, tak si prostě můžu ten lístek koupit na jednom místě. Pokud chci eh, cestovat z Bruselu do Budapešti, Nemůžu si to zarezervovat na jednom místě. A když už bych si vymyslel něco tak šíleného, jako že bych si sebou chtěl vzít své kolo, no tak to už prostě vůbec není možné. Musel bych přestupovat asi čtyřikrát. Takže tenhle ten potenciál prostě nevyužíváme. A to přesto, že Evropa investuje do sítí eh, vysokorychlostní železnice. A proto tedy říkám, je potřeba to změnit musíme využít tenhle ten Unique Sales Proposal právě pro cestovní ruch. Zvažujte tedy i ekonomiku eh, dopravu, eh, tedy eh, cestovního ruchu, když zvažujete otázky dopravní. Tady nehovoříme pouze o lineární infrastruktuře, tady hovoříme i o přeshraničních službách a vydávání lístků, o informacích a propagaci to úplně všechno lidem chybí a je to problematické. Takže spíš to tedy turisty odradí od toho, aby využívali tyto typy dopravy a prostě spoléhají se pouze na letadla. Zvažujte tedy, prosím, turisty, když ehm, děláte nějaká dopravní rozhodnutí. My tedy voláme po několika věcech. Za prvé, investujme i nadále do dopravní infrastruktury, ale je potřeba zvažovat příležitosti cestovního ruchu jak nadnárodně, tak na vnitrostátní regionální úrovni. Například, když existujeme do místní mobility, Evropská unie to hodně podporuje, tak přemýšlejte například nad eh, E, parkováním pro turistické autobusy a podobně. E, nezapomínejme samozřejmě také na cyklostezky a investování do cyklostezek. A to vlastně i za účelem cestovního ruchu, ne pouze mobility. Dále je důležité zohledňovat multimodální typy dopravy. Pokud se snažíte skombinovat několik typů dopravy, je potřeba, aby Evropa měla lepší strategii. Zejména tedy z pohledu eh, cestovního ruchu a také vydávání lístků. My jsme realisté, takže víme, že letecká doprava vždycky bude hrát důležitou roli, ale prosím vás, eh, udělejme studii o iniciativě European Single Skies. Mohu vám říci, že evropský cestovní ruch plně podporuje vaše snahy o to, abychom více investovali do dopravy. Jenom vás žádáme o to, abyste zvážili i příležitosti a možnosti, které to nabízí pro cestovní ruch. Děkuji. Děkuji. Jen chci zmínit, že my jsme výbor pro dopravu a cestovní ruch. Tak to vypadá náš oficiální název. A nyní Kristina Newner o, ze sítě Evropských regionů pro cestovní ruch. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, vážení představitelé Evropské komise, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že zde mohu uvést manifest z pohledu udržitelnosti. První doporučení v tomto tématu bude zabývat se e, transversální dimenzí Evropského cestovního roku při prosazování jakékoliv nové iniciativy. Udržitelný cestovní ruch není novinka a naopak má univerzální povahu, která by měla platit pro vše, co se v cestovním ruchu odehrává. Za druhé, manifest volá na, eh, či apeluje na Evropskou komisi, abychom počítali s prosazováním evropského systému ukazatelů ITIS, a e, pro analýzy, které nám poskytnou více informací o potřebách, preferencích a trendech v evropském cestovním ruchu. Po pilotní fázi se ukázalo, že ty si zaslouží nikoli větší světu, ale rovněž doladit, aktualizovat software a sladit s účty eh, cestovních kanceláří a i s tím, čím se zabývá observatoř. Cestovní ruch by měl eh, mít lepší přehled o eh, destinacích, o trendech. Nelze řídit něco co nepoměřujeme. Udržitelnost je rovněž propojena s konkurenceschopností a s vládou a zprávou, což znamená, že politiky v oblasti cestovního ruku, jakékoliv vládní iniciativy, si zaslouží harmonizované, srovnatelné indikátory, které budou poměřovat výkony, a další e, činitele. Environmentální rozměr například, který musí být holisticky brán v potaz. E, naše doporučení e, spočívá v tom, že Světová organizace pro cestovní ruch společně s komisí by měly se zabývat tím, jak chtějí pak eh, v roce 2017, což je rok održitelného cestovního ruchu, prosazovat lepší systémy, technologie a infrastrukturu. Eh, není pochyb o tom, že cestovní ruch eh, se váže s konkrétními místy a že si zaslouží dlouhodobou strategii a sestavení tak takového plánu by mělo přispívat jak ke zvyšování zaměstnanosti, tak ochraně klimatu, tak k ochraně našeho hmotného dědictví, ale zároveň i prosazování specifických místních způsobů života a váže se i se zemědělstvím, regionální politikou a jinými mezinárodními orgány, které se touto problematikou zabývají. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Nyní máme s námi Kerstin Howard, která zde zastupuje odbory v oblasti potravin zemědělství a cestovního ruchu. Já zde představím nějaké zásadní priority, co se týče dovedností potřebných v cestovním ruchu. Nedávno navrhovaný Evropský pilíř pro sociální práva identifikuje také vzdělávání, vytváření dovedností, celoživotní vzdělávání jako um, jednu z velkých priorit, kterou, které přispívají k um, tomu sociálnímu pilíři. My si myslíme, že v cestovním ruchu je potřeba zajistit, že eh, ten typ vzdělávání, který je poskytován, opravdu naplňuje potřeby eh, pracovníků. Musíme tedy zač- eh, vlastně do toho zakomponovat všechny zainteresované strany. Tady máme třeba eh, potřeby v oblasti využívání informačních komunikačních technologií, jazykové znalosti, eh, hospodářské, znalosti, ekonomické znalosti, ale také samozřejmě vědomosti ohledně různých alergií a neslášenlivosti potravin. Eh, také máme potíže s tím, že řada zaměstnanců nemůže jenom tak opustit své pracovní místo a jít na nějaké školení, takže musíme nabízet tyto typy školení také online. V tuto chvíli se na evropské úrovně tady eh, odehrává eh, řada věcí. DG Ample, DG Act a DG Growth eh, pracují na téhle věci, pak máme samozřejmě také evropské partnery na evropské úrovni a národní úrovni. Když eh, hovoříme tedy o těch kvalifikacích a dovednostech, je potřeba lépe monitorovat financování těch projektů na evropské úrovni, abychom také sdíleli výsledky a eh, optimální praxi Za druhé, všichni víme, že v cestovním ruchu pracuje hodně mladých lidí. Pro řadu z nich je to první eh, vstup na pracovní trh, takže bychom měli udělat více, abychom zajistili, že cestovní ruch eh, vlastně eh, přiláká mladé lidi na pracovní trh. Tady bychom už mohli vycházet ze stávajících nástrojů, jako je například Youth Guarantee nebo Youth Allowance for Apprenticeship, to jsou různé učňovské programy. A je potřeba za, za, začlenit do toho všechny zainteresované strany, ale také potřebujeme mít různé integrační programy, co se týče školení, eh, abychom odstranili nerovnosti eh, Například eh, řada těchto lidí pracuje třeba jenom v eh, určitou sezónu, v turistické sezóně, tak by se mohli školit třeba v, eh, po zbytek roku a podobně. Mohli bychom se také zamýšlet nad nějakým pracovním portálem pro cestovní ruch. To ještě by potřebovalo rozpracovat. důležité také je nejenom to, abychom, aby lidé začali v cestovním ruchu pracovat, ale také, aby se tato místa udrželi. Takže potřebujeme řádná pracovní eh, místa, dobré pracovní podmínky a také rovnoprávnost mužů a žen. Děkuji. I já vám děkuji a nyní má slovo Luis Tiganes Pascal. Muchas gracias y bienvenidos a las... Děkuji mnohokrát. Děkuji eh, zástupcům všech eh, asociací, které sem přišly. Jak už bylo řečeno, tady eh, se nejedná pouze o dopravní výbor, ale i o výbor pro cestovní ruch. Každopádně cestovní roh eh, vyžaduje určitou harmonizaci v určitých oblastí a články smlouvy nám umožňují řešit tyhle ty možnosti. Každopádně tenhle ten manifest, který je předložen, má všechny pozitivní rysy cestovního ruchu jako odvětví, a e, také zdůrazňuje jeho sociální funkci, to znamená vytváří pracovní příležitosti a tak dále. Také hraje důležitou roli v e, oblasti kulturní výměny. Takže všechno harmonizovat nejde, ale určitě můžeme e, mít vliv na to, jaké vlastně činnosti v cestovním ruchu podpoříme. V některých zemích je to eh, v podstatě nejdůležitější hospodářské odvětví. To platí třeba i pro mou zemi. Určitě tady poskytuje pracovní příležitost lidem, kteří eh, hledají eh, zaměstnání. Z tohoto pohledu to manifesto je, ten manifest je dobrý. A proto by opravdu bylo dobré e, některé jeho prvky, některými prvky se začít více zabývat, jako například ta udržitelnost, o tom už jsme trochu hovořili. A e, doprava je tedy důležitým faktorem i třeba pro vytváření blahobytu v řadě zemí. Děkuji, Klaudia Tapadel, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych ráda gratulovala průmyslu pro cestovní ruch, protože to je opravdu velmi sjednocené odvětví a samozřejmě hodně přispívá k hospodářskému růstu Evropské unie. Nebudu opakovat všechno to, co stojí v tom manifestu. Každopádně je to dobrý mm, akční plán, ale je to také vlastně jakýsi hlas zástupců Evropskou, eh, Evropského cestovního ruchu. A já si myslím, že je potřeba, aby evropské instituce eh, tento hlas lépe poslouchaly. Cestovní ruch opravdu dělá mnohé pro hospodářský růst Evropy, pro výměnu eh, kultury, vytváření zisku a je opravdu tedy škoda, jej ignorovat. Je opravdu škoda, že evropské instituce tuto, e, toto odvětví více nepodporují. Já tady doufám, že i vlastně dnešní výměna názorů je vlastně takovým prvním e, krokem lep, e, lepším směrem. Řada z nás opravdu podporuje jaksi toto poselství, nejenom na tomto výboru, ale i na jiných výborech. Podporujeme různé dialogy, formálně a neformálně a také vlastně mm, podporujeme tyhle ty věci ve výmě- v našem rozhovoru s komisí. jak už zde bylo zdůrazňováno, jsme výborem, který se věnuje jak dopravě, tak cestovnímu ruchu. Možná bychom to měli trošku začít více zdůrazňovat. Ještě jedna věc. Myslím si, že oblast cestovního ruchu už jsme měli Evropský ruch, rok eh, evropského turismu, a kulturního dědictví. To bylo vlastně na naši žádost, také jsme vlastně měli pozitivní reakci. Komise předložila sdělení pro rok 2018, že to bude vlastně rok eh, kulturního dědictví pro Evropu. Ale ještě bychom mohli udělat i více, to, aby Evropská komise opravdu pochopila, jak důležitý je cestovní ruch Nestačí nám si takhle stanovit evropský, rok, eh, evropský rok cestovního roku. Potřebujeme mít jasnou strategii pro rozvoj tohoto sektoru. A zatím na něj stále čekáme na tuhle strategii. Prostě čekáme, že Evropská komise předlaží nějaký jasný akční plán a tento dokument, tento manifest je dobrým nástrojem pro to, abychom eh, zažádali o předložení takového akčního plánu. My jako evropští poslanci všichni chápeme, že evropský cestovní ruch eh, potřebuje prostě jasnou strategii, která prostě v posledních pěti letech chybí. Strategii, kterou teď máme z předchozích let, je už zastaralá a je potřeba ji aktualizovat. Já se často setkávám s různými zástupci ministerstev a národních eh, orgánů. A všichni říkají, když hovoříme o logice eh, subsidiarity v eh, cestovním ruchu, říkají, že bez evropské podpory, bez investicí z evropské úrovně, které nenalezneme v Junkerově plánu, prostě to nemůže přežít. Takže logika podpory z, Členské, eh, z Evropské unie prostě musí proběhnout. Nyní Jill Evans, prosím. Děkuji mnohokrát. Já velmi vítám tenhle vývoj, opravdu to bylo unikátní. A je skvělé, že tady vidíme všechny partnery takhle se sejít a předkládat eh, eh, na agendu tyhle ty důležité, tahle důležitá témata. Eh, ty mm, prezentace eh, pokryly celou řadu téma, celou řadu aspektů eh, cestovního ruchu. Hovořili jsme tady třeba o malých a středních podnicích, což je vždycky důležité pro ekonomiku, o turismu bez bariér, to znamená je potřeba možnosti cestovat mezi jednotlivými zeměmi, ale také dostupnosti, přístupnosti pro osoby s postiženími. A ačkoliv tedy se zaměřujeme trošku na udržitelnost, já si myslím, že bychom mohli ještě zdůraznit roli turismu při dosahování cílů v oblasti eh, klimatických změn. Já mám konkrétní otázku co se týče právě toho vzdělávání a školení. Ten manifest říká, že v Evropské unii je 25 milionů lidí, kteří jsou zaměstnáni v cestovním rochu. Tady vlastně se vyžadují zejména praktické dovednosti. Já zastupuji Wales ve Spojeném království a nedávná velšská vládní strategie říká, že cestovní ruch není považován za kvalitní kariérní krok, eh, což eh, nám dělá obrovské starosti. A eh, zase taková nezisková organizace, která se jmenuje People First, říká, že je tam opravdu obrovský nedostatek dovedností, které chybí. Tedy zaměstnanci říkají, asi 22% zaměstnanců říkají, že tedy zaměstnavatelů říká, že zaměstnanci nemají dovednosti, které potřebují, což je samozřejmě potom pro- problém při udržení toho pracovního místa. Někdo už tady říkal, jak jsou důležití mladí lidé. Um, vlastně v turismu dělá třikrát tolik mladých lidí do 24 let, než v jiných odvětvích. Um, takže je potřeba takhle nějak podpořit rozvoj cestovního ruchu. Musíme je vlastně propagovat na veřejnosti, aby nabyl na významu, na hodnotě a <clears throat> aby si lidé uvědomovali, jaké eh, dovednosti jsou potřebné. Děkuji. Doj Plun. Děkuji. Já rovněž chci tento dokument pochválit. Rozhodně je velice komplexní, je velice relevantní pro cestovní ruch. Tady sehrávají velikou úlohu malé a mikropodniky a chci navázat na otázku dovedností, potřebu prosazování cestovního ruchu jako kariérní stezky. Rozhodně si to zaslouží. Chybí nám pracovní síly například eh, mezi vícejazyčnými eh, zaměstnanci cestovního ruchu v gastronomii, takže tam musíme udělat více nejde pouze o dovednosti na té nejnižší úrovni. Máme rovněž pracovníky, kteří musí být dobře vzdělaní a zde by školství mělo navázat užší vztahy s relevantními agenturami tak, aby kariéra v cestovním ruchu byla vnímána jako hodnotná. Jako další Jens Niels. Děkuji. Na začátek bych rád rovněž velice pozitivně chtěl ohodnotit tento manifest a ocenit jej. A pak ještě dva návrhy. Pocházím ze severu Švédska, což je region, kde v 90. letech se hovořilo potřebujeme regionální vývojovou strategii pro cestovní ruch, pro naše hospodářství a čerpali jsme z regionálních strukturálních programů a dostali jsme prostředky i z Evropské unie na cestovní ruch. To běželo 20 let a dovedlo to nakonec k udržitelné podobě cestovního ruchu a i k tomu, že například místní gastronomie byla prosazována mezi cestujícími, mezi návštěvníky. Pak jsme měli i šíření povědomí o významu cestovního ruchu. No a to vše mělo velice kladný dopad na celý region. Já se domnívám, že jelikož my odpovídáme za cestovní ruch a naši kolegové z výboru REGI jsou zodpovědní za regionální problematiku a v oblasti právě cestovního ruchu bychom měli své své síly dohromady, stejně jako naši, naše protějšky v Evropské komisi. Můžeme se od sebe vzájemně učit. Nesmíme například zapomínat ani o lyžařských združeních. Tam v cestovním ruchu je rozhodující ta regionální úroveň. Tam vznikají pracovní místa, tam jsme schopni lákat návštěvníky a upozorňovat je na to, co je u nás atraktivního. Nezapomínejme, že už dnes teče mnoho peněz ze strukturálních fondů právě směrem k cestovním aspektům naší reality. Já mám dva návrhy. Za prvé, společná studie s výborem REGI. TRAN a REGI eh, vypracujeme analýzu, kdo si zaslouží jaké prostředky například z regionálních fondů. Ehm, možná, že komise ani výbor REGI přesně nevědí, kam ehm, ty prostředky věnované potenciálně na cestovní ruch, mm, kam mají směřovat. A rovněž vnímat cestovní ruch jako hospodářský cené odvětví. Cestovní ruch je opravdu jedním z nejdůležitějších evropských odvětví. Tam rovněž musíme zjišťovat, co se osvědčilo, kde se můžeme vzájemně učit a jak horizontálním způsobem koncipovat určité cíly. A to právě vše za součinnosti s výborem Regi. Děkuji. Claudia Montero de Agua jako další. Děkuji, pane předsedo. Nebudu hovořit příliš dlouze ve výboru pro dopravu a cestovní ruch. Je jedna věc zřejmá a vidíme to dnes přes naše politické rozdílnosti a přes eh, strany, ke kterým patříme, jedna věc je jasná a patrná pro všechny – ať už jde o veřejný sektor nebo soukromý, se sjednotíme okolo společného cíle. A to ukazuje, nakolik je toto odvětví průřezové. Skutečně se setkáváme na společných prvcích, ať už jde o veřejný nebo soukromý sektor. A slyšeli jsme podobné vyjádření od politických skupin a to je třeba zdůraznit při prezentaci manifestu. A s velkou hrdostí a uspokojením jsem eh, mohla přispět k některým eh, prvkům tohoto manifestu. A kromě toho je tu i zpráva, která se týkala výzev v oblasti cestovního ruchu, kterou jsme schválili. Pokud tato zpráva byla tak dobře přijata a pokud se těšila tak široké účasti všech, tak to má jeden, jeden klad. Ty náměty, které jsme předložili, se objevují právě v manifestu. A děkuji vám za tuto jednotu. Je zřejmé, že vidíme všichni to samé. Je třeba si stanovit společný cíl pro toto odvětví a evropské instituce a komise na prvním místě i výbor TRAN a samozřejmě Evropská komise musí zdůrazňovat ten, toto odvětví, které tvoří pracovní místa a je zásadní pro každý region. Musíme dále spolupracovat, musíme nadále mluvit jedním hlasem a prosazovat obecné cíle pro cestovní ruch. A tento manifest, tak jak eh, uvedli všichni kolegové, tento manifest, vidíme to dnes jasně, je východiskem. Věříme, že to bude východiskem, které nám umožní vytvořit akční plán, a to platí zejména pro Evropskou komisi. Týká se to financování, ale týká se také osvědčených postupů. A samozřejmě budeme respektovat zásadu subsidiarity a budeme brát v úvahu eh, jedinečné rysy každého členského státu. Jsou tu společné cíle, budeme jednat společně a dáme na srozuměnou komisi, jaký to má význam pro naši ekonomiku. Samozřejmě bude třeba spolupracovat i s dalšími výbory, protože některé otázky se týkají dalších výborů našeho parlamentu. A již nyní bych eh, využila tuto příležitost, eh, protože přítomna Evropská komise, abych eh, několik věcí dala na vědomí. Tento dokument je zásadní. Tento dokument je velmi dobře koncipován a otázka, kterou kladu, je, jak společně budeme moci toto sdělení eh, vlastně přesunout do příslušných regionů a pro všechny odotčené osoby. Eh, po paní komisaře Běnkovské jsme chtěli konkrétní akční plán. Já jsem ho uvedla ve svém vystoupení. Tedy jak bude možné sloučit naše snahy, aby nedocházelo ke zdvojování. A jednu věc nemohu neříci. Lituji toho, že i když jsem patřila k těm, kteří prosazovali určité myšlenky, A tehdy bylo řečeno, že všechny zúčastněné strany si byly vědomy existence tohoto dokumentu, a to se týká i malých a středních podniků, tak si uvědomujeme, že je značná neinformovanost mezi malými a středními podniky. Ten návrh byl předložen, ale je třeba to přeložit do 24 eh, úředních jazyků Evropské unie, aby i ten návod pro financování pro malé a střední podniky byl přeložen. A já lituji toho, že jsem byla informována, že ano, překlad bude proveden, ale bohužel řada jazyků byla vyloučena, mimo jiné portugalština, tedy portugalština nebude patřit eh, k jazykům, do nich se bude překládat tento dokument a je to překážka pro cestovní ruch v naší zemi. Takže skutečně lituji toho, že se nebude překládat do 24 jazyků. Takže tady dám najevo svou nespokojenost. Avšak chci říci ještě, a tím končím, že pokud se budeme zabývat regulací a studiemi i platformami, které byly předloženy, a to je nesmírně důležité pro všechny subjekty v tomto odvětví, pokud se podíváme na otázku financování a osvědčených postupů, tak e, zjistíme, že máme skutečně mnoho práce před sebou. A e, přejeme si, aby výbor pro dopravu a cestovní ruch dokázal vykonat práci, která bude prospěšná pro toto odvětví. Děkuji. Děkuji, Isabel Monte. Grazie, gra... Děkuji, děkuji za tento, za tuto zprávu. Děkujeme i hostům, kteří dokázali eh, tuto situaci popsat. Jsou to naši stálí partneři a jsou to partneři, kteří nám umožní formovat tuto politiku s komisí. A samozřejmě ten přístup je správný. Řízení cestovního ruchu už nemůže být věcí pouze veřejnou. Je třeba eh, zapojit i soukromý sektor. A já to opakuji, my hovoříme o průmyslu. Nemůžeme si představovat cestovní ruch pouze jako poskytovatele služeb. Musíme se na věci podívat přímo. Toto odvětví je potřeba po, skutečně považovat za to, čím je tedy třetím nejvýznamnějším odvětvím v Evropě. A kromě toho nesmíme zapomenout na jednu věc. To, co se investuje do cestovního ruchu, to prospívá celému území. Hodně hovoříme o sociálním dumpingu, ale tady hovoříme o přitažlivosti určitého místa, o schopnostech podnikatelů a kvalitách služeb. Tedy je to odvětví, které nás má skutečně vést k tomu, abychom z něj udělali centrálním bodem pro investice. Existují výzvy pro cestovní ruch v Evropě, samozřejmě, to bylo zdůrazněno. Je tu také otázka fiskální politiky, to je naprosto nezbytné, protože všichni by měli být na tom stejně, na stejné úrovni. A to skutečně může znamenat velký rozdíl. Doplním ještě jednu věc. Musíme hovořit zcela konkrétně. Je třeba, abychom byli praktičtí našem přístupu. Hovoříme o místních poplacích, o pobytových eh, poplacích, ale nejsem proti. Přicházím z města, kde je pobytový poplatek začíná na 4 eurech 50 a může být ještě vyšší, ale to není oprávněné. Mělo by to něčemu skutečně odpovídat. Je třeba, aby to byly poplatky, které jsou znovu investovány do turistické nabídky. Otázka digitalizace. Tady nejde o to vytvářet ekvivalent mezi digitalizací a vyhledáváním na internetu, ale dostupnost údajů je velmi důležitá. Pokud nemáme příslušné, příslušná data k dispozici, tak nemůžeme naplánovat cestu. A potom otázka místní dopravy. To je skutečně slabý článek. Příliš málo turistů využívá místní dopravy. My už to činíme, ale musíme to ještě více zdůrazňovat. Musíme seznamovat s místní dopravou, zajistit lepší prostupnost a provázanost a cestovní ruch může probíhat také trvale udržitelným způsobem, tedy s dopravou, která bude slučitelná s ochranou životního prostředí. Tedy chtěla bych poděkovat všem hostům. Je důležité, abychom jednali na všech úrovních. To je naprosto zásadní pro toto odvětví, které je tak důležité pro zaměstnanost. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto práci, za seznámení s těmito výsledky této práce. Jedna předběžná poznámka. Všimnete si, že všichni poslanci hovoří jinými jazyky a já jsem velmi překvapen, že ze sedmi, kteří vystoupili, všichni mluvili anglicky. Evropa je pestrá a je mnohočetná, je krásná, je skvělá, je silná svou kulturou a tradicemi a cestovní ruch jde touto cestou. A pokud to nebudeme respektovat, tak cestovní ruch fungovat nebude. Za druhé, já přicházím z Francie, je to nejnavštěvovanější země v Evropě. Na evropském kontinentu to je nejnavštěvovanější ve světě. Jsem eh, prezidentem prvního regionu ve Francii, je to region Provence Alpes d'Azur, což je po Paříži první destinací ve Francii. A já věřím eh, v místní voletené představitele. A všichni zde se snažili, aby zajistili, že na severu, na východě, na západě, na jihu, abychom tam měli maximum turistů, protože máme pestrou nabídku, různorodou nabídku. A Evropa to prostě ne, tohle to neprovede, neudělá. Takže konstatuji, že když my v Marseille, eh, když jsme vyhráli hlavní město kultury, což se nedá říct, že by Marseille bylo nějaké významné kulturní město, ale to, co jsme vytvořili, to se, tak se nám podařilo se zaměřit na 12 milionů návštěvníků a nakonec jich bylo 14 milionů. Pokud máme toto označení a pokud eh, dokážeme se sjednotit, a to samozřejmě vyžaduje některé technické prostředky, ať je to Wi-Fi, ať, je, ať jsou to kola, vlak, ať je to odborná příprava. Tady to představuje globální nabídku jednoho území se všemi schopnostmi. A to je třeba si uvědomit. Co já nabízím? Eh, světová konkurence je velmi silná. A jedna věc eh, bude neustále třeba je bezpečnost a terorismus. Když, když jste jeli do Petry na, v minulosti do Jordánska, je to pořád stejně krásné, ale už se tam nejezdí. Jordánci jsou pořád stejně skvělí už se nejezdí do Tuniska, protože tam došlo k atentátům. Tunisani jsou stále bezvadní, ale už se tam lidi bojí. Když došlo k atentátům v Paříži, tak došlo, eh, tak došlo k poklesu návštěvnosti o 20%. Je to přechodné. Trvá to, než se zapomene, což je, bývá dost eh, rychlé. A zejména opakování je zde nebezpečné. Ale v Evropě, na rozdíl od afrického kontinentu a Jižní Ameriky, Podívejte se na Acapulco, na jak funguje. Tam můžete e, se potápět, pít, tancovat a nemáte obavu, že z vás zabijí. A v Africe je to často podobné, ale v Evropě to nefunguje. Tam je možnost, e, tedy aby díky bezpečnosti, aby demokracii, díky Evropě, abychom zajistili, že k nám bude jezdit celý svět. A musíme se opírat o místní volené představitele, aby skutečně zprostředkovali plnou turistickou nabídku a kolegové, ať jsou napravo nebo nalevo, cestovní ruch hájí hodnoty našich území. A musíme skutečně vytvořit na základě eh, právě Evropského hlavního města kultury nebo Evropského hlavního města sportu, vytvořit Evropské hlavní město cestovního ruchu. Může to být v různých zemích, může to být tematicky zaměřené, třeba pobřeží nebo vesnice, biodiverzita, hory, nebo určité okruhy, třeba gastronomický okruh. Tady bychom mohli dělat eh, mnoho věcí v pěti, šesti, sedmi, deseti městech, kde bychom dokázali zhodnotit eh, cestovní ruch, švédský folklor, portugalskou krajinu a kvalit, kvalitu života v Marseille. A to nic nestojí. A je to multiplikátor, který je významný a je to v duchu toho, co jste říkali o zaměstnanosti a odborné přípravě. Děkuji vám. Danke sehr. Jetzt... Děkuji. Mityris Děkuji. Já budu hovořit řecky. To, co nám bylo dnes prezentováno, je nesmírně zajímavé. Taková spolupráce všech příslušných združení, která jsou činná v sektoru cestovního ruchu a apel na nás, europoslance, abychom jim pomohli v tom učinit z Evropy ještě atraktivnější destinaci, abychom pomohli tvořit pracovní místa. Na tom obrovsky záleží zejména zemí, jako je moje, kde my potřebujeme eh, tvořit pracovní místa. A v kontextu krize mohu eh, k tomu dodat, že Starosta Lesbosu se dostavil minulý týden na naše zasedání. Měli jsme 400 tisíc migrantů na 30 tisícovém ostrově. A starosta, který na, k nám v Libe promlouval, řekl, že eh, migranti samotní nejsou problémem mají totiž dost příjmových středisek. A e, Přesto mají dost turistů ve svých hotelech. Hotely jsou plné v nejbližších měsících a je dobré, že Evropané, pokud mají nějaké dny dovolené, tak jsou ochotni přijet na Lesbos a takto v praxi projevit svou solidaritu pomáhají místním společnostem přežít a dále e, žít a zabývat se cestovním ruchem. Spíš jde tedy o to, že někdy nešíříme dostatečným způsobem o světu. Nemáme mnoho času, tedy dvě záležitosti. Ekonomika sdílení. Měli bychom tvořit nové rámce k tomu. V posledních e, několika měsících jsme měli 15 nárůst eh, ubytování, naplněnosti ubytování, zvýšení. A eh, pokud se snižují snižuje naplněnost hotelů, tak to znamená, že turisté eh, přijíždějí a ubytují se jinam, jinde, ale přesto konzumují. Což je důležité, počítejme s tím. Rovněž to, co hovoříte o transparentnosti. Na tom velice záleží, aby zprávy, které se objevují, byly objektivní, neutrální. Zpráva Del Monte o této záležitosti pojednává ve velkých eh, podrobnostech a já mám otázku. Jak je možné, že tak nádherná zpráva, která je vyjádřením našich zájmů, nás nevede k zkoumání, jak implementovat eh, ta opatření ve všech oblastech cestovního ruchu. Děkuji. Než předám slovo řečníkovi ke krátké odpovědi, ještě se chci krám, sám vyjádřit, když zde Adam Bodor hovořil o um, jízdenkách. Už před eh, deseti lety se o tom hovořilo, Eh, před osmi lety k tomu už Evropský parlament zajímalo stanovisko. Hovořilo se o jediné jízdence, kterou je možné projet celou Evropy a rovněž i to, že všechny vlaky, včetně vysokorychlostních, musí brát na palubu kola. To však pak bylo oslabeno, rozmělněno a by to neškodilo eh, provozu. Já o tom nevím, že by to mělo nějak poškozovat provoz, ale tady by se do toho musela vložit komise a členské státy, aby se s tím pohnulo, protože vše z naší strany už bylo vyřízeno. V Rakousku dokonce rovněž ještě nemáme všechny vysokorychlostní vlaky ochotné k příjmu kol. A když hovoříme, že eh, 2010 20% nárůst, 44 44 miliard navíc, více než eh, výletní lodě v Benátkách například, ale už řekli, že už těch eh, výletních lodí mají příliš, že už jim to škodí tady chci upozornit na skutečnost, že ne každý cestovní ruch je vždy pro všechny prospěšný, že se musíme tázat i těch měst, zda jim to takto vyhovuje, když mají tolik návštěvníků. Nyní prosím ve stejném pořadí stručně reagujte. Děkuji. Eh, Dohodli jsme se se sekretariátem, že odpovíme písemně na všechny otázky, že to pak předáme sekretariátu, ale já chci ještě jednou poděkovat za podporu. Eh, byli bychom ještě více vděční, kdyby se ta podpora projevila prakticky. Chci vyjádřit své obavy. Když hovoříme o skvělé oddělení pro cestovní ruch na komisi, ale není tam dostatek zaměstnanců, není to hodno, není to přiměřené vůči třetímu největšímu odvětví v EU z pohledu ekonomiky a proto apelujeme na Evropský parlament, aby tlačila na komisi a aby byl zvyšen rozpočet oddělení pro cestovní ruch, aby Karlo Koracas a jeho tým mohl být příslušnou měrou podpořen. Jim už nescházejí nápady, náměty, jim scházejí prostředky, aby mohli uvádět v život vše, čeho se zde snažíme dosáhnout. A doufáme, že parlament bude na naší straně. Děkuji. Já bych se rád připojil k tomu, co řekl Eduardo pokud eh, mohu, budu pokračovat francouzsky. Já, Já můžu pokračovat francouzsky, a není to nic skvělého. Studoval jsem v Aix-en-Provence. Důvod, proč je to anglicky, je, že toto bylo velmi neformální, bez zdrojů a bez prostředků a sešli jsme se zcela neformálně a vytvořili tento manifest, abychom získali důvěryhodnost, tak to musí být ve všech jazycích. A vidíme zde přejitost pro manifest, aby byl používán nejen pro činnost v Bruselu, ale tady právě mohou sehrát europoslanci velkou úlohu protože manifest eh, bude promlouvat vaší destinaci, vašemu regionu, jaké nástroje mohou potřebovat. A vytvoříme zhrnutí v dalších jazycích a bude to základem pro dialog pro místní organizace pro rozvoj v regionu. A vy jste to velmi, velmi dobře vyjádřil. Děkuji, další Kristian Debeha. Já navážu na to, co řekl kolega. Samozřejmě máme velkou možnost a měli bychom uvažovat také o potenciálu 120 milionů turistů, které, mohou, které může Evropa získat v následujících letech. Takže musíme mít společnou strategii, protože máme mnoho kapacit na místní úrovni a musíme být připraveni abychom tuto možnost 120 milionů turistů využili. A příprava, odborná příprava je jádrem naší strategie, abychom tyto nové zákazníky dokázali uspokojit. A závěrem chci poděkovat Evropskému parlamentu za váš zájem, za vaši usilovnou práci a samozřejmě komisi, se kterou eh, každý den spolupracujeme, která potřebuje více prostředků a vaši podporu, aby mohla tuto novou strategii a práci rozšířit. Děkuji a nyní Adam Bodo. Já bych eh, se chtěl zamyslet nad otázkou, kterou zmínil pan Nielsen, pokud jde o financování, a řada dalších to také zmínila. Když hovoříme o financování na evropské úrovni pro cestovní ruch, hovoříme o jednomu nebo dvěma milionům euro, které má ten, to oddělení pro cestovní ruch na evropské úrovni. Já vím, že jste bojovali o více prostředků pro dopravu, ale tam se to týká miliard a tady hovoříme o několika málo milionech euro, které se dokonce také omezují. A víte, že DG Regio vůbec nepodporovala regiony, aby vynakládali prostředky na cestovní ruch. Regiony by měly mít zvláštní roli a pokud chtějí vynakládat prostředky, měly by být podporovány. Děkuji. Děkuji. Kristian Nunes. Děkuji, pane předsedo. Závěrečné slovo úzce souvisí s konkurenceschopností a udržitelností. Je to sezónnost. Nemáme možnost se eh, k tomu vyjadřovat, ale je to určitě uvedeno ve zprávě paní de Monte. Pokud jde o finanční podporu, klíčovým slovem by byla dlouhodobá vize pro udržitelný cestovní ruch z ekonomického pohledu a všechny finanční zdroje musí být alokovány na určitou strategii. Nemohu než souhlasit s výměnou osvědčených postupů. Ty regiony, které se rozhodly investovat eh, do cestovního ruchu v rámci inteligentní specializace, protože tady jsou schopni využít eh, prostředky z Fondu pro eh, regionální rozvoj. A my potřebujeme další podporu, protože eh, řadu informací nemáme, i když byla zveřejněna studie o využití cestovního ruchu v minulém období. Potřebujeme vědět více o tom, co se dělá jinde. Jsem také k dispozici s kolegy a chci vám poděkovat za podporu této iniciativě. Děkuji. A není Christian Robát. Ano, já chci poděkovat eh, Jillu Evansu a eh, kolegu Klunovi za význam eh, odborné přípravy komunikace a informací. A stále máme problémy v tomto odvětví a potřebujeme koordinované kroky. Takže je třeba, abychom pracovali všichni společně, komise, DG, jak DG Ample, DG Growth, ale také Evropský parlament a také všechny sociální partnery a všechny nástroje, aby spolupůsobili. Existuje řada iniciativ, projektů, nástrojů, musíme všechny zapojit a zajistit, že z toho budeme vycházet. Sociální partneři v oblasti eh, společného stravování. Eh, existuje e-, Evropská aliance pro odbornou přípravu a máme e, příklad zrychleného výcviku prchlíků, abychom je co nejrychleji zapojili do trhu práce. E, existuje celá řada iniciativ v terénu a musíme z toho vycházet. A je třeba zajistit také, aby, aby lidé v této oblasti zůstali, protože si jim to bude líbit. Poslední věc k této otázce Určitě všichni víte, že základ cestovního ruchu je, že lidé budou mít prostředky a čas na cestování, na dovolenou. A chci upozornit na to, že rok 2016 je osmým výročním je 80. Výro... Před 80 lety byla prv schválena umluva Mezinárodní organizace práce o placené dovolené a my organizujeme určité akce, abychom to oslavili 24. června v EHSV, takže vás všechny zveme na tuto akci. Děkuji vám a ještě dostane příležitost i komise. Jméno už zde zaznělo. Karlo Koraca, máte slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, děkuji výboru za podporu a povzbuzování poskytované komisi, aby dělala více a lépe v tak důležitém odvětví. Komise je potěšena a vítá s velkým nadšením ten manifest. Velmi nám to usnadňuje práci, umožní nám to lépe pochopit priority pro toto odvětví a také vidíme, že priority odvětví jsou prioritami komise. My se snažíme eh, soustředit právě na to naše snahy. Jak víte, před několika týdny 5. dubna se konala akce na vysoké úrovni. Byli jste také aktéry, pane Kramere, eh, s účastí eh, řady poslanců Evropského parlamentu a byli tam tři komisaři, nejen komisař pro vnit, pan, paní Běnkovská, to dopadná za vnitřní trh a průmysl, ale také eh, komisařka eh, pro zaměstnanost, paní Thyssen a paní Kretu, která odpovídá za regionální rozvoj. Je to významný signál z politického hlediska. Komise má průřezový přístup k cestovnímu ruchu, je schopna spolupracovat s různými složkami a je si plně vědoma významu pro růst a pro tvorbu pracovních míst právě odvětví cestovního ruchu. A komise sdílí, co zde zaznělo o tom, že cestovní ruch je asi odvětvím, kde můžeme doufat vytvořit více pracovních míst i pro mladé, zejména v regionech, které zažívají 50% eh, nezaměstnanost eh, mladých. Musíme dělat ještě více, já souhlasím, komise musí dělat více s omezenými zdroji, které má, musíme lépe využívat prostředky komunitárního rozpočtu, nejen rozpočet z programu COSME, ale veškeré součásti rozpočtu. A to je v duchu plánu Juncker. Není to pouze EFSI, ale je to také lepší čerpání stávajících prostředků v rozpočtu. A je důležité, aby re, regiony změnily svůj postup. Nejen státy, ale regiony, protože regiony nakonec eh, v konečné míře rozhodnou o tom, jak bude využit rozpočet. rozpočet. A eh, komisař to řekl celá jasně. Regionální fondy musí sloužit eh, cestovnímu ruchu, aby byl konkurenceschopnější. A stejné sdělení zaznělo i paní Tysen, sociální fond Erasmus+, Youth Guarantee, veškeré další nástroje musí sloužit proto, aby eh, poptávka po vyšší kvalifikaci tak se, se také setkala s nabídkou. A chci vás ujistit, že komise na tom pracuje zcela konkrétně. V rozpočtu COSME bude milion euro na rok 2017 a DG Ample zařadila cestovní ruch jako prioritu do svého pracovního programu odborné přípravy. Takže budeme schopni mobilizovat ještě tři další miliony euro. Hodně spoléháme na spolupráci s průmyslem. Je důležité, aby odborná příprava a odvětví šly ruku v ruce. A věříme, že když se nám podaří zajistit větší mobilitu do stáží, více mobility sever-jih na trhu, kde sezónnost je velmi důležitá, dokážeme konkrétně odpovědět mladým, kteří hledají pracovní místa v řadě, na řadě míst na jihu Evropy. Takže co se týče sharing economy, Eh, komisařka Běnkovská oznámila hlavní směry, které by měly být představeny v červnu. Provádíme studie ve spolupráci s odvětvím a jsme si vědomi problému fungování vnitřního trhu. Nejde jenom o svobodu podnikání, ale je to také problém související rovných podmínek z hlediska hospodářské soutěže. To je třeba zachovat, pokud chceme uchovat dobré fungování eh, vnitřního trhu společenství. Také zahojeme dopadovou studii o vlivu zdanění. Nejenom na místní úrovni, ale obecně, abychom přilákali nové investice do cestovního ruchu. To je prioritou pro komisi a pro komisařku. Zcela sdílíme, co zde zaznělo o konektivitě. To je samozřejmě základ, abychom přilákali více turistů nejen do Evropské unie, ale také do destinací v třetích zemích. Udržitelnost. Jak víte, komise zahájila systém ukazatelů pro měření práce v oblasti udržitelnosti, to systém ITIS před několika dny jsme vlastně poskytli určité zvýhodnění destinacím, které nejlépe využívají těchto ukazatelů. Ten systém je k dispozici všech evropských destinací. Budeme jej eh, plnit údaji, budeme jej podporovat, ale je třeba, aby ty destinace se dohodly, aby spolupracovaly. Samozřejmě s veškerou naší podporou Udržitelnost je také, znamená také boj s klimatickými změnami, konkurenceschopnost. A domnívám se, že Junckerův plán může pomoci eh, řade, řadě hotelových zařízení více investovat do energetické účinnosti a do snížení emisí. Eh, s výhodou nejen pro udržitelnost, ale také pro ziskové marže, které by mohly narůst eh, v odvětví, které má významné problémy v oblasti marží. Co se týče strategie, eh, moje komisařka tady byla, takže já nemusím opakovat, co už řekla před vámi. Ale my zpracováme akční plán a tento akční plán chce zvýhodnit eh, jasné, zřejmé synergie mezi tvůrčím a kulturním průmyslem a cestovním ruchem. A vložíme do toho veškerou energii a nadšení, které jsme schopni. Děkuji vám. Danke sehr. Děkuji. Nyní na závěr ještě i Way, který je předsedou pracovní skupiny pro cestovní ruch. Tisztelt kollégák, hasznos nap volt. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, to byla, to byla opravdu velmi užitečná výměna názoru. Já občas kritizuji praxi v Evropském parlamentu, že poslanci často hovoří o nějakých velkých eh, myšlenkách, ale pak se to neprosazdí v praxi. Ale teď máme před sebou jasný úkol. Víme, co máme udělat. Už eh, více než rok pracuji s kolegy na tomto manifestu, na tomto základním zásadním prohlášení. vy jste mě tedy poprosili o to, abych se ujal role zprostředkovatele mezi politikou a daným odvětvím. Já mám tedy několik doporučení. Nastartoval bych takovou iniciativu směrem k vnitrostátním orgánům a také ke komisaři Navračiči. Musíme dohádnout, dosáhnout toho, aby cestovní ruch se stal učebním oborem. Ve většině českých zemí eh, tomu tak doposud bohužel není. Co se týče statistické kategorizace, měli bychom také odstartovat iniciativu, abychom lépe zjistili, kolik pracovních příležitostí tahle odvětví Eh, vytváří, jaké zisky generuje. Já souhlasím s panem Nilsonem, že dialog a spolupráce mezi výbory je velmi důležitá. My tedy hm, takhle vlastně teďka spolupracujeme s regionálním výborem. Eh, tady jde o eh, vypracování studie k tomuto tématu. Ještě bych rád poděkoval panu předsedovi a všem eh, účastníkům této diskuse. Pokud mi pomůžete dosáhnout toho, eh, aby když třeba nějaký jiný eh, výbor, jako třeba výbor Libe, zveřejní nějaké prohlášení třeba o vízových problémech ve vztahu k USA, tak takovýto výbor, konkrétně Výbor Libe by se měl tedy eh, s námi poradit, protože tohle téma je důležité i pro nás. Hovořili jsme o tom problému už na zasedání eh, koordinátorů a nadneseme to i tedy eh, výboru Libe. Kromě toho si myslím, že je velmi důležité, mít jasný roz, rozpočet pro tohleto, jednot, pro tohleto oddělení pro cestovní ruch. Tenhle rozpočet by měl být oproti stávajícímu, eh, stávající situaci navýšen. A konečně ještě taková velmi zajímavá iniciativa. Mm, nějaké takové hlavní město, cestovního ruchu v Evropě. My už jsme o tom hovořili s, některém, s některými kolegy v tom mm, týmu, který sestavoval tenhle ten manifest. Byla by to zajímavá iniciativa vlastně tohoto týmu a evropských institucí. Šlo by o horizontální spolupráci. Pan Koráta Eh, zorganizoval na svém oddělení eh, takovou akci, které se účastnili tři komisaři a eh, podpořili tuhle tu spolupráci jasně. Já sám jsem zorganizoval akci s panem Navračičem pro ty, kteří organizovali tohle, ten vypracování toho manifestu. Eh, ta otázka jakéhosi turistického hlavního města Evropy, to si myslím, že je důležité. Eh, pracujeme na tom, aby nás podpořili různé skupiny, možná bychom mohli eh, dokonce přesvědčit i zelené a další. A já si myslím, že by tedy to byl takový důležitý úspěch tohle, tohoto legislativního období. Každý rok bychom takhle jmenovali nějaké město, spojila by se s tím samozřejmě i finanční podpora. Ještě jednou děkuji všem za spolupráci, eh, například Uršula a já jsme se shodli na tom, že by bylo důležité na některém z příštích zasedání eh, vypracovat seznam všech fondů, které jsou k dispozici pro podporu cestovního ruchu. To by bylo velmi dobré, mohli bychom mít takovýto přehled o všech těch fondech. Takže děkuji za tento návrh, ten určitě podporuji. A poslední připomínka, zítra večer nás čeká důležitá další akce, všechny vás zveme. Jde o čínsko-evropskou spolupráci v cestovním ruchu. Vlastně máme takovou novou spolupráci a zase o tom zítra budeme hovořit. Eduardo Santanda a další se na tom spolupracovali. A koho to tedy zajímá, toho samozřejmě eh, srdečně zveme. Děkuji, pane předsedo. Děkuji ještě jednou, děkuji všem přednášejícím, kteří mezi nás přišli. Také děkuji tlumočníkům, že s námi přetáhli. Děkuji a uzavírám dopolední zasedání.